Okay. Good morning, dear... Dámy a pánové, dobrý den. Prosím, posaďte se. Rád bych zahájil dnešní schůzi výboru AFET. Dnes je úterý 16. února 2016. Jak vidíte, sejdeme se dopoledne i odpoledne. Bod číslo 1 Navrhuji přijetí dnešního pořadu jednání. Je někdo proti? Není tomu tak, tím pádem považujeme pořad jednání za přijatý. Bod 2. Sdělení předsedy. Předseda za námi přijde těsně před desátou, má jiné závazky v parlamentu týkající se klíčové přípravy na zasedání Evropské rady v tomto týdnu. zejména co se týká tématu setrvání Velké Británie v EU. A teď budeme hlasovat. Prosím, připravte si hlasovací karty. První hlasovací bod je návrh stanoviska k absolutoriu pro implementaci Všeobecného rozpočtu Evropské unie za finanční rok 2014, oddíl 3, komise a výkonné agentury. Spravodajem byl pan Preda. Pane Predo, chcete něco říct? Vůbec nic. Monsieur Preda. Děkuji, pane Predo. In this regard I... Tak v tom případě zahajuji hlasování. Nejprve pozměňovací návrh 1 odstavec 1 zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď tady máme hlasování po částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Návrh 10, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Číslo 11, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 12, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 13, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Ústní návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. A teď elektronické hlasování k celému návrhu stanoviska v pozměněné podobě. Zahajuji hlasování. Nefunguje? Tak to prosím někdo zkontrolujte. Pane předsedo, já nemám kartičku, ale hlasuji pro. Dobře. Takže prosím zkontrolujte zařízení pana Betýnyho. Už to funguje? Aha. Tak vy jste pro nebo jak? Ano, hlasují pan Betiny a pan Asis a paní Betiny všichni pro, takže končím hlasování. Takže návrh stanoviska je přijat, 37 pro, 8 proti, 3 se zdrželi. Blahopřeji panu Prédovi. Tak a hned jdeme na bod 4. To znamená návrh stanoviska k absolutoriu, co se týká implementace obecného rozpočtu evropského rozpočtu na rok 2014, oddíl 10, Evropská služba pro vnější činnost. Navrhovatelem byl opět pan Preda. Nějaké komentáře? Jenom chci poděkovat sekretariátu, a všem kolegům samozřejmě, kteří na tomto spolupracovali. Děkuji. Tím pádem jdeme hlasovat. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 4 eh, a 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. To zkontrolujeme, prosím. Čtyřka a pětka. Kontrola. samozřejmě mnoho lidí proti, ale nezvedli ruce, takže zamítnu to. Návrh 6. Ano, šest. ano, je to tak. Hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh sedm. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Číslo osm. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Číslo devět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Číslo deset. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Číslo 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Číslo 14. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto. Číslo 15, kdo je pro, proti, zdržel se přijato s ústní změnou 2. Teď číslo 16, kdo je pro, proti, zdržel se přijato číslo 17 s ústní změnou 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato číslo 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A teď elektronické hlasování o celém návrhu stanoviska v pozměněné podobě. Zahajuji hlasování, prosím. Tak, hlasovali všichni. Konec hlasování. Takže návrh stanoviska byl přijat, 40 hlasů pro, 8 proti. Blahopřejeme panu Predovi. Tak, teď vyhlašuji 20-minutovou přestávku do doby, než přijde iránský pan ministr. Děkuji.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 Good morning again, dear colleagues. Tak dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Zahajujeme bod číslo 5 na našem pořadu jednání. Prosím, všichni se posaďte. Rád bych zde přivítal na výboru pro zahraniční záležitosti Evropského parlamentu ministra zahraničních věcí Iránské e, islámské republiky, jeho excelenci Mohameda Javada Zarifa. A vítám také delegaci z Iránu, která se k nám dnes připojuje první řadě bych chtěl poděkovat panu ministru Zarifovi za přijetí našeho pozvání na vystoupení před výborem pro zahraniční věci zde v Evropském parlamentu. Je to jeho první návštěva institucí Evropské unie poté, co společný komplexní plán eh, JCPOA vstoupil do fáze implementace 16. ledna 2016, to znamená v den, kdy Mezinárodní agentura pro jadernou energii potvrdila úředně, že Irán splnil všechny své závazky uvedené v první fázi JCPOA, což vyvolalo zrušení sankcí OSN, EU a USA. Spolupodepsání tohoto akčního plánu otevírá novou fázi pro příležitosti, pro EU a Irán. Evropský parlament podporoval a podporuje evropsko-iránské vztahy, včetně otevření delegace EU v Tehránu a znovu zahájení vyjednávání o uzavření eh, dohody o obchodu a spolupráci mezi EU a Iránem. V tomto ohledu nás samozřejmě zajímají vaše názory, pane ministře, co se týká možných oblastí budoucí spolupráce EU-Irán. A já bych rád také připomněl důležitou návštěvu delegace výboru pro zahraniční věci, kterou vedl náš předseda těsně předtím, než ta jednání o eh, jaderném dílu v Iránu byla ukončena, což byl eh, rovněž také příspěvek diplomati- diplomacie Evropského parlamentu a evropských institucí šířeji, zejména v kontextu snah Fre- Frederiky Mogherini a všech ostatních států, které se účastnily tohoto jednacího procesu. Pane ministře, v posledních měsících vidíme varující zhoršování se bezpečnostní situace na Blízkém východě. V tomto regionu je mnoho konfliktů, Daesh je na vzestupu, bují konflikty v Jemenu a Sýrii a z nich vzniknuvší migrační toky staví teď do složité situace Evropu a její sousedství. Dvě naše delegace minulý týden, jedné předsedal pan Brok, ta navštívila Egypt a druhé jsem předsedal já, ta jela do Saudské Arábie a Kataru. A řešili jsme otázky stability, nebo respektive nestability blízkovýchodního regionu a severní Afriky během těchto, během těchto zasedání s našimi protistranami v těchto státech. Pane ministře, Evropská unie a Irán čelí společným výzvám, a ačkoliv nevždy vždy máme stejný názor na to, jak je řešit, měli bychom se snažit je vyřešit. Rádi bychom proto znali vaše názory na tyto otázky a na další otázky, které jsou v našem společném zájmu, včetně interní situace v Iránu, včetně ochrany lidských práv. Struktura naší debaty je obvykle taková, že vy jako host dostanete možnost promluvit zhruba 10 až 15 minut na úvod. Vzhledem k tomu, že máme tolik témat a jste tady poprvé, tak eh, to uděláme na 15 minut a poté budou mít prostor poslanci, aby se vás ptali na dotazy, Každý bude stručný jistě, protože už tady je dlouhý seznam žadatelů a poté opět vy dostanete prostor, abyste jim odpověděl, abyste debatu zakončil. Takže pane ministře, máte slovo. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning to everybody. Přeji vám všem krásné dobré ráno. Je mi velkým potěšením, že dnes máme příležitost se s vámi setkat. Nejprve bych chtěla vyjádřit, že si velice cením této příležitosti účasti a také bych chtěl ocenit pomoc, které se nám dostalo a veškeré činnosti, která byla uskutečněna. Například paní Frederika Mogherini a předtím Javier Solana, abych se zmínil o obou. Domnívám se, že jak Evropská unie, tak i Irán mohou být hrdí na to, že jsme umožnili, aby diplomacie začala fungovat, protože pro nás diplomacie je jedinou alternativou Eh, oproti nepříjemným variantám, které sice jsou, ale <clears throat> nejsou přijatelné. Umožnili jsme, aby diplomacie fungovala, protože se nám podařilo změnit paradigma. Eh, díky němuž přistupujeme k těmto otázkám. Začali jsme jednat s Evropskou unii v roce 2003 o jaderných otázkách a Měl jsem tu čest, že jsem byl součástí týmu, který zahájil eh, jednání eh, eh, tří a tenkrát to nebylo tři plus a později, protože to bylo nahlášeno radě bezpečnosti Evropská unie eh, tedy zahájila tento proces a je to stejné paradigma, když jsme zahájili tento eh, proces. Mohli jsme ho skončit v roce 2005. Eh, ve třech nebylo zapotřebí zapojit Radu bezpečnosti, ale politika v této době ve Spojených eh, státech to neumožnila. Co je tedy důležité? Je důležité si uvědomit, proč se nám podařilo eh, dosáhnout eh, tohoto uzavřetí eh, navzdory všem, kteří byli proti. Víte, že by se nám nepodařilo dosáhnout výsledku a když se nám to podařilo, tak mnozí tvrdí, že se nám to nepodaří uskutečnit, ale nám se podařilo obojí eh, nikdo se nedomníval, že se nám podaří eh, splnit své závazky do dubna nebo do květa, ale nám se to v eh, podstatě podařilo eh, do prosince. Orga, Mezinárodní organizace pro jadernou bezpečnost se k tomu vyjádřila. A, všechny sankce, které se vztahovaly k jednému programu Iránu, byly zrušeny. Eh, důvod je takový. My jsme znovu definovali problém a to tak, že se nám podařilo problém řešit. Problém byl eh, definován eh, různým způsobem na straně eh, Iránu a na západě, zejména na straně USA. USA zastávali takovou politiku, že by Irán neměl vlastnit žádný jaderný program. Nazývali to program jaderných zbraní. My jsme byli vždy přesvědčeni o tom, že náš program byl program mírového využití. A Spojené státy tvrdili ještě v 90. letech, že Irán staví jedenou elektrárnu. Byla to pravděpodobně elektrárna v Busheru. A eh, trvalo rekordně dlouho, než byla dokončena, protože eh, USA stále intervenovaly takže eh, způsob, jak USA definovali tento problém na samém začátku, vycházel z toho, že Irán by neměl mít žádný jedený program. A pro nás bylo téměř nemožné, eh, abychom modifikovali tento cíl, protože eh, by to zasahovalo do našich práv. My jsme potom obnovili jednání a novu definovali své cíle. Definovali jsme je takto, že Irán bude mít eh, jaderný program, který bude vždy mírový. A na místě rozdílných cílů se nám podařilo vytvořit stejný cíl. Byli jsme přesvědčeni o tom, že tento cíl můžeme sledovat a Západ tento cíl může také akceptovat. Výsledek byl takový, že eh, jsme dospěli k tomu názoru, že nám není možné bránit eh, v tom, abychom měli jaderný program, takže bylo akceptováno, že by Irán mohl mít takový transparentní eh, program, který zaručuje, že se nebudou vyrábět jaderné zbraně. Tím, že byly přijaty nové cíle, eh, to byla eh, jenom nová definice starých cílů. Ten starý cíl byl eh, takový, že Irán nemá mít eh, program nukleárních zbraní, ale nám se podařilo tento cíl formulovat tak, že jsme si vzájemně vyhověli a to se podařilo tedy vyřešit. Eh, toto paradigma je nesmírně důležité. Je nesmírně důležité proto, že nyní žijeme v novém mezinárodním prostředí, eh, kdy globalizace znemožňuje zajistit eh, bezpečnost na jedné straně, když ostatní žijí v nejistotě. Není možné zajistit prosperitu, když ostatní žijí v chudobě. My nemůžeme je to prostě nemožné. Eh, nemůžeme nic získat na úkor ostatních. Eh, je to eh, tako, taková hra, kdy se snažíme něco vyhrát, povede k tomu, že všichni prohrají. Buď vyhrajeme všichni, anebo hra skončí tak, že všichni prohrajeme. A pak, když tuto hru pochopíme, Eh, nastane naprosto nový rozměr globalizovaného světa a budeme se moci věnovat novým otázkám eh, nukleární eh, diplomacie, na kterou můžeme být hrdí a zajistit bezpečnost v regionu. Můžeme nově definovat výzvy i příležitosti v našem regionu takovým způsobem, že povede k tomu eh, eh, vítěznému vedení hry. Máme eh, jisté příležitosti, příležitosti rozvoje zajištění dodávek ropy, zajištění stabilnějších cen ropy. to je důležité i pro spotřebitele. Eh, stabilní trh eh, s ropou je v zájmu všech. Jsou to příležitosti eh, více výměn pro lidi žijící v regionu a jsou to také nejrůznější výzvy, kterým čelíme. Je to terorismus, sektářství, násilí. Když je začneme definovat tak, že by mohly zajímat všechny, potom je můžeme řešit. Eh, je to taková perspektiva, pokud se do toho zapojí hráči eh, našeho regionu. Podívejte se, čeho bylo dosaženo, eh, což by znamenalo katastrofu pro všechny. Je třeba sledovat i cíle ostatních a já věřím, že je možné znovu definovat tyto problémy. Věřím, že je možné sledovat zásady, které e, můžeme sdílet. Podívejme se na Perský záliv. E, to je naše životní linie, je to život pro e, země našeho regionu a Perský záliv čelí nejrůznějším výzvám, počínajíc eh, terorismu eh, přes volatilitu cen ropy Eh, eh, námořní dopravu a že životní prostředí. Eh, tam se každý snaží vytvářet jaderné elektrárny, takže jaderná bezpečnost je tu klíčová. Když se tedy podíváme na tuto problémovou oblast, popřemýšlet, zda můžeme nově definovat problémy, tak to nutně povede k řešení. Lidé, kteří žijí v Evropě, Eh, si vzpomenou na helsinský proces, kdy byla stanovena celá řada zásad, eh, které všichni měli dodržovat jako vstup do toho procesu. Každá strana by se měla snažit eh, budovat důvěru a pokročit dále. Když tomu přistoupíme, můžeme nově definovat region, definovat nově problémy našeho regionu, tak abychom je mohli vyřešit. A já věřím, že to možné je. Všichni se můžeme eh, dohodnout na těchto zásadách, na respektování suverenity, eh, nenarušenosti eh, hranic. Dokonce můžeme jít i dále, nešíření jaderných eh, zbraní, eh, zóny prosté zbraní hromadného ničení. A potom můžeme usilovat o spolupráci v oblasti životního prostředí, výmění pracovníků, výměny eh, turistů a potom můžeme tedy reagovat na společné výzvy, bojovat proti extremismu, terorismu, sektářství. To jsou zásady a Eh, možnosti eh, posilovat důvěru v oblasti eh, ekonomiky, zajištění ropných dodávek, zajištění udržitelnosti ropného trhu, což sdílí všechny země v Perském zálivu, dále společná bezpečnost, můžeme zajistit vojenské návštěvy, můžeme řešit projevy extremismu, řešit sociální otázky, se bojovat se sektářstvím a to je eh, projev afinity lidí v tomto regionu a takto eh, Eh, se můžeme dostat dále. Je to eh, nutné, pokud chceme eh, využít nukleární otázky, abychom zajistili nové perspektivy pro náš region. Bohužel se stalo, že lidé brátili své zájmy, ale kvůli těmto zájmům se nám nedačilo nalézt řešení. Myslím, že to jsou výzvy pro všechny, eh, pro nás, pro Evropskou unii. Však vidíte výsledky eh, krize eh, v Syrii, ty toky uprchlíků musíme zastavit šíření extremismu. Eh, nedá se to zastavit v jedné zemi, v jednom regionu, protože eh, nenávist a extremismus se budou dále šířit. Eh, to nemůžeme řešit jednostranně. Není možné to řešit z vojenského hlediska, když to bude nutné. My potřebujeme kulturu kulturní dialog, ekonomický přístup, abychom řešili nezaměstnanost, abychom eh, řešili eh, ekonomické dopady v regionu. A teď ještě než uplyne mých 15 minut, eh, pokud všichni eh, pochopíme, že řešíme stejnou výzvu, stejný problém, že potřebujeme stejnou odpověď na tyto výzvy, potom jsme přijali první krok k řešení. Pokud se někdo domnívá, že je to problém druhých, eh, potom musí musí hledat eh, nějakou cestu. Vy musíte řešit problém uprchlíků, eh, my zase musíme řešit sektářství a extremismus, ale v v tomto případě problém nikdy nevyřešíme. Musíme všichni pochopit, že jsme na jednom člunu a že eh, se buď společně potopíme, nebo se společně zachráníme. A to je konečná analýza. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Děkuji vám za e, přesnost. Teď je 9.45, e, takže e, jsme do posud obdrželi 24-25 žádostí o slovo. Kolegové, prosím, buďte kolegiální a omezte své eh, vystoupení na eh, minutu. Já vím, že je to složité, ale pokud má každý mít příležitost položit otázku panu ministrovi, je to jediný způsob, eh, jak můžeme postupovat. Jinak budu muset použít kladívko. Richard Hoyt náš kolega za SAD, který je zpravodajem našeho výboru k zprávě strategie EU eh, k nukleárnímu dílu Iránu. Děkuji. Eh, pane předsedo, budu velice stručný. Eh, pane ministře, s panem Brokem jsem se zúčastnil delegace v Iránu a byl to jenom malá část kterou jsme přispěli, aby se eh, dosáhlo toho nukleárního eh, dílu. Eh, já doufám, že to bude konstruktivní a úspěšné, jste to řekl. Na tomto výboru chceme mít konstruktivní postup a Chtěli bychom, aby vztahy byly na široké bázi mezi EU a Iránu. E, paní Mogherini se tím spolu e, zabývá. A e, co se týče otázek, když jste hovořili o ekologických otázkách, bezpečnosti, hospodářských otázkách, tím se budeme zabývat. Jistě máme tu určité rozdíly a co se týče lidských eh, práv, eh, přál bych si, aby tu eh, byl mezi námi dialog a chceme k tomu přistupovat konstruktivně. Dvě krátké otázky. Jemen. Myslím, že je velice důležité, abychom slyšeli něco o vašem plánu vzhledem k humanitární situaci v Jemenu. A dále eh, k konferenci v pátek eh, řekl jste, že předpokládáte, že Saudská eh, Arábie a Irán se blíží při řešení bezpečnostních otázek. Děkuji, Richarde. No, Daša, jako koordinátor děkuji, děkuji pane ministře, děkuji za tu možnost s vámi pohovořit. Moje otázka se bude týkat druhé části vašeho projevu, ne tedy té jaderné dohody, to již za námi, i když realizace eh, aplikace eh, ještě bude předmětem velkého našeho dohledu, ale týká se to nestability regionu Perského zálivu. Vy jste správně podotkl, když jste hovořil o problému, je to sektářství, extremismus, vylučování určitých skupin. Víte, že jeden z problémů, se kterým jsme se potýkali především v Iráku, a to je v podstatě důvodem exploze určitých skupin, tedy teroristických skupin, takže právě je ta sektářská politika, kterou tam eh, vedla předchozí irácká vláda. A někteří pravidelně poukazují na vliv Iránu na tuto vládu. Kromě toho, v tomto regionu, aby opět se nastolila důvěra a ne, aby tam panoval stav nedůvěry jako teď, tak je zde problém spojený s, těmi, s tím vměšováním se, s těmi interferencemi Víme, že hm, Irán chrání eh, své národní zájmy, nenarušitelnost svého území, ale eh, ti ostatní v regionu, ti často jdou za rámec eh, obrany vlastních zájmů, ale jdou cestou vměšování se, především v Syrii a v Jemenu. Charles Tenok, děkuji pane předsedo, vítejte pane ministře, moje skupina EKR také vítá lepší vztahy mezi Islámskou republikou Iránu a Evropskou unii akceptujeme tu jadernou dohodu, ale budeme velice bdělí a opatrní a budeme eh, vyžadovat maximální mezinárodní monitoring. Dvě otázky. Za prvé, eh, eh, rezoluce 1929 Rady bezpečnosti, která zakazuje balistické střely, které by mohly nést jaderné hlavice, které může používat Irán. Pak máš ministr obrany nedávno hm, i hovořil o tom, že v podstatě příští rok se eh, zveřejní ten eh, program balistických střel, ale je zde ta eh, obava, že budou schopny nést tedy ty jaderné hlavnice. Já jsem tam, proč Irán potřebuje ty rakety dlouhého doletu a na koho budou namířeny. A já odsuzuji nedá eh, eh, vnou popravu Nimra a Nimra, šítského eh, duchovního, to bylo nepřijatelné, ale vy jste i, vy jste i popravili více než 800 osob, včetně tedy duchovních, včetně toho, že jsou pořád vězněni třeba blogeři, novináři a především i to leží na srdci britské vládě a ti, kteří konvertovali k islámu, tak ti jsou nebezpečím. A já se ptám, kdy Irán bude respektovat islámskou tradici, že nelze nikoho nutit v náboženství. A také můžete mi říci, jaký je stav hm, komunity LGBT v Iránu. Děkuji, pan Weigl za Alde, prosím. Slovensko by si... Eh, promiň, promiň uslyšíte i slovenštinu. Já, mně se líbilo, jak jste uznal roli diplomacie a Evropská unie skutečně eh, jednala správně, když se snažila oživit vztahy s Iránem. Irán je země velice důležitá v tomto regionu, důležitá pro nás. Já mám takovou otázku. Můžete mi upřesnit ty dvě myšlenky, které jste zde vyjevil. První, ta se týká eh, těch eh, opatření ke confidence building, budování důvěry. Asi eh, třeba mm, vztahy se Saudskou Arábií, jak tam by to mělo být chcete oživit proces opatření směřujících k budování důvěry? A druhá otázka. Vy jste nehovořil o e, situaci lidských práv ve vaší zemi. Já bych se chtěl tedy zeptat, abyste nám řekl, zda-li můžeme doufat, že dojde ke změnám v této oblasti. Každý den v tomto parlamentu my přijímáme zástupce vaší diaspory, kteří kritizují porušování lidských práv. To nás hodně zneklidňuje my tedy slyšíme jejich argumenty a Irán by měla být společnost, která bude tolerantní. A můžete tedy vy třeba e, z vaší pozice k tomu přispět nějak? Rafa? Pan Zarif, dohoda z června a odstranění sankcí, to znamená, že Irán již není izolován tak, jak byl a měl by využít toto konstruktivně, i využít konstruktivně svoji roli nejen na Středním východě, ale i v ekonomice situace na Středním východě se neřeší a ten eh, konflikt, neseznámky náboženského konfliktu, i obě strany zneužívají náboženství a eh, tím vznikají různé konflikty a krize, ale zneužívají to proto, aby měli eh, tu oblast lépe pod kontrolou. A vy vlastně podporujete konkrétní režimy v tomto konfliktu. Minulý měsíc bylo akceptováno, že Irán eh, vycvičil 2000 bojovníků, kteří mají pomáhat eh, profetu, eh, pro, příchodu proroka a mm, až tedy přijde ta, ten okamžik posledního soudu, douf, vy skutečně tomu věříte a mm, vy přece byste měli podporovat stabilitu a mír pro všechny v této oblasti. Další otázka. Vy jste řekl, že chcete spolupracovat se Saudskou Arábií a eh, příměří v Syrii, ale i přesto všechno Turecko bombarduje Kurdy teď a, a Saudská Arábie eh, vysílá pořád letadla, letecké nálety eh, organizuje. A já se ptám, jak vy to posuzujete hm, vzhledem ke strategickým zájmům Iránu v tomto konfliktu? Pan Eskadari než byl zabit v květnu 2014, tak byl tady a řekl nám, že elity hm, eh, eh, eh, hm, islámské elity bojují tedy v Syrii a Irán. No, děkuji. Mr. Buchner, please. Zelení, prosím. Děkuji, pane ministře, za to, že jste k nám přijel. Nejprve bych vám chtěla poděkovat za nesmírně pozitivní roli, kterou hrál Irán při vyjednávání o e, smlouvě o nešíření jaderných zbraní v New Yorku. Mám jednu prozbu. Myslím, že je tu celá řada oblastí, v nichž můžeme velice dobře spolupracovat. Například se to týká týká eh, problému životního prostředí eh, kolem eh, moře, kde můžeme velice dobře spolupracovat dále v otázce využívání obnovitelných zdrojů energií, v otázce drogové problematiky. Ale chtěl bych se zeptat, mohl byste nám krátce vylíčit postoje Iránu vzhledem k jednání se Syrií. Děkuji vám, děkuji, pane Buchnere. Děkuji, pane předsedo, vítejte, pane ministře. Je to potěšení, že jste mezi námi, protože Eh, já jsem kvitoval s uspokojením uzavření dohody, i jak vy jste zdůraznil, je třeba změnit kurz, ale realita je taková, eh, když se podíváme na Perský záliv a na celý region, tak vidíme, že ten je zdevastován konflikty a válkami. Jak se správně říkal, je zde velká ekonomická příležitost, ale my se nemůžeme pouze omezit na ekonomiku. Je třeba, hm, já chci vědět, jak vy smýšlíte v tomto okamžiku, jak tedy bychom mohli konkrétně eh, řešit eh, dialog se Saudskou Arábií i vzhledem k ropné krizi, k pádu cen eh, ropy, což ještě i v podstatě přiostřilo situaci na trhu a váš podíl. A teď situace lidských práv. Bohužel musím zdůraznit, že i dnes pořád jste mezi těmi hlavními státy, které bohužel používají trest smrti, popravy. Máme spoustu příkladů za posledních dva roky lze očekávat, tedy že vlastně reformní vláda udělá takový krok směrem k moratoriu na trest smrti a to si skutečně velice přejeme. Děkuji, Fabio. A nyní, takže teď všichni koordinátoři, ti spotřebovali více minut, než jsme plánovali, a teď další řečníci, pan Kelam, prosím. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já vítám eh, eh, to, co jste řekl, i to, že jste přišel, ale souhlasíte, že že mm, ty sankce, které sice byly zrušeny, že také byly kvůli tomu, eh, eh, kvůli situaci lidských práv a terorismu a mm, lakmusov, lakmusový papírek asi teď eh, bude právě situace a váš přístup k mm, menšinám, náboženským menšinám. A teda Fanakany, 29-letá žena, byla odsouzená na 12 let za to, že na Facebooku dala karikaturu a protestovala proti novým zákonům, která oklešťují práva žen. Můžete nám vysvětlit, jak je toto možné? Děkuji, pan Kán, minuta, pane vaše. European Parliament. Tejte v Evropském parlamentu. Zdravím vás, jsem velice rád, že jste přišel do výboru AFET. A jsem rád, že směřujeme k implementaci jaderné dohody. Ten proces bude stabilizovat Střední východ, stane se nejenom bezpečnějším, ale i více prosperujícím. Jsem také rád, když jsem vás slyšel dnes ráno, ale ten, kdo eh, zná Irán, kdo tam hodně eh, cestoval a umí jazyk, tak eh, si dovolí dvě poznámky. Vaše, vaš, váš stát zažil tady totalitu. Vy víte, co to znamená, když Eh, eh, lidé tvrdí, trpí hm, útlakem. A já se vás tedy ptám, jaká má být role Iránu v tom vleklém konfliktu v Syrii, protože ti jsou pod útlakem stejně jako vy jste byli za šaha. A, za šaha. A takže eh, hm, nyní vlastně syn tedy bývalého diktátora teď dusí celou zemi. Ano, tady pan, jenom bych skončil v zásadě, prosím, mm, a druhá otázka, eh, já eh, téma, téma, které pořád objevuje, je vměšování se v tě, mezi těmito zeměmi. Ano, o tom jsme již slyšeli o vměšování, takže prosím. Kolegyně Fotiga. Ano. Děkuji, já bych chtěla podpořit to, co říkal Charles Tanak o těch popravách. Pane ministře, eh, chci se vás zeptat, na uh, váš cílený energetický mix. Vy chcete mít uh, skutečně potřebujete jadernou energii do budoucna. A za druhé se chci zeptat na Syrii. Tam čelíte velkým ztrátám na životech, na vojenském vybavení a tak dále. Co si myslíte o budoucí strategii vašeho zásahu v Sýrii a o budoucnosti koalice. Děkuji, pan Paet. Děkuji vám. Pane ministře, to, co vy a Irán vidí jako nejefektivnější taktiku a strategii eh, pro boj s islámským státem. A za druhé, teď tedy po uzavření té dohody o jaderných otázkách, vidíte nějakou možnost posunout se dál i co do vašich vztahů s Izraelem. Děkuji. Děkuji, pan Hadži Georgiou. Děkuji. Já vás vítám, pane ministře. Výbor pro zahraniční věci řeší některé věci, které jste nezmínil ve svém projevu, například lidská práva. Vaše země má stále velký počet poprav. Vezměte si eh, počet obyvatel a počet poprav. Vidíme, že eh, ten poměr je nepřijatelný. Ty popravy navíc probíhají veřejně. Byl byste tak laskav a informoval nás o tomto podrobněji? Děkuji, paní Luňáček. Děkuji. Pane ministře, já jsem za kamerou, asi mě nevidíte. Vy jste řekl, že pro Sýrii není vojenské řešení jediným možným řešením a musí, to řešení musí být více než jenom vojenské. Vy bojujete s Asadem nejen proti ISIS, ale také i proti té opozici syrské. Proč Asadovi neříkáte, že eh, to vojenské řešení bylo špatné už od začátku? To je má první otázka. Druhá otázka, jako místo předsedkyně parlamentu pro Sacharovou cenu bych ráda odkázala na Jafara Panahiho a Jasrima Suturefa, Eh, laureáti z roku 2012. Chci se eh, zeptat, kdy Jaffa Parahy bude moci dále natáčet, protože zatím stále nemůže. A obecně za to helsinský proces byl skvělý, ale od té doby to odmítání interferencí do um, lidskoprávních a jiných vnitřních záležitostí už není přijatelné. Doufám, že to chápete. Děkuji, pan Carver. Děkuji, pane předsedo, díky, pane ministře. Mě by zajímalo, zda by eh, Irán případně byl pro federální eh, vyřešení jemenské situace. Eh, jakým způsobem chcete nebo nechcete podporovat saudsko, saudské síly v Sýrii? V loňském roce šéf bazické milice uvedl, že vymazání Izraele z mapy není něco k jednání. Vzhledem k vašim komentářům Můžete takovéto, eh, takovéto poznámky odsoudit a budete respektovat suverenitu Izraele? V tomto měsíci odhalili americké a evropské tajné služby obrovský, eh, obrovský organizovaný, obrovskou organizovanou síť na praní špinavých peněz. Jak se k tomuto stavíte? A konečně v loňském roce byl Irán zemí, která popravila nejvíce eh, lidí. Ehm, chci se zeptat, kdy zrušíte trest smrti, zda vůbec. A nakonec, co se týká zmenšující se židovské komunity v Iránu, můžete prosím ehm, vyjasnit, zda jsou židé i nadále nuceni otvírat své obchody v Iránu i v sobotu, tedy o sabatu. Děkuji vám. Pan Pane předsedo, pane ministře, všichni jsme si cenili toho, co jste řekl proti terorismu, extremismu, násilí a zde spolupráce, kterou vaše země chce e, mít s Evropou, to, e, protože my jsme tady v centru hrozeb ze strany ISIS. A tedy jak to myslíte, jaké rady můžete dát? Jak myslíte si, že Evropská unie dostatečně reaguje na tu, hroz, na tu hrozbu v našich našich městech a e, vůči našim lidem. A pokud jde o ekonomické vztahy, já jsem rád, že teď naše podniky a naše železnice teď mají přístup na vaše trhy a je třeba, aby to bylo otevřeno i malým středním podnikům, které jsou tak velice důležité. Nemyslíte se, že nadešla chvíle právě, abychom i e, abychom e, se snažili tedy o moderní způsoby dodávek e, plynu, ropy do zemí Jižní Evropy, které to tak potřebují. Děkuji, pane Borgecio. Pan Epitidios, prosím. Děkuji vám. Vítejte, vaše excelence. Já bych rád znal váš politický názor na eh, ty provokace ze strany Saudské Arábie. Máte pocit, že konflikt mezi eh, oběma zeměmi bude mít dopady na vaše vztahy s EU a USA? Pokud ano, jakým způsobem toto téma budete řešit? Děkuji. Děkuji, pan Štětina. Děkuji za slovo, pane předsedající. Eh, vážený pane ministře, já jsem rád, že jste přijal pozvání do Evropského parlamentu. Salam aleikum, pane ministře. Salam aleikum, pánové vítejte u nás. Evropská unie je postavena na univerzální ochraně lidských práv a proto se má otázka bude týkat této oblasti. Irán je v dnešní době země s největším počtem poprav na hlavu ve světě. A více než několik stovek iránských občanů bylo údajně pověšeno jen za loňský rok. Počty poprav alarmujícím způsobem rostou každý rok. Jak se vaše vláda k tomuto problému postaví? Děkuji za pozornost. Díky, paní Gomez. Děkuji, pane ministře, jsme rádi, že jste tu. Já jsem eh, jednou z lidí, kteří doufají, že tato dohoda bude znamenat i lepší spolupráci mezi vámi a námi, i co se týká oblasti lidských práv, práv žen, práv bahájů, Eh, trestu smrti, všeho toho ostatního, co je potřeba řešit. A samozřejmě jde také o práva autorů, jako pan Badhají a tak dále. Chci se vás zeptat, jaký máte názor na nejnovější vývoj v syrském konfliktu. Když jsem byla eh, v Iránu v roce 2013, Měla jsem dojem, že iránská intervence v tomto konfliktu nechtěla zachraňovat Asada, ale chtěla jaksi upřít jakékoliv zisky, jakékoliv výdobytky pro Saudskou Arábii. No a pak jsem byla v Saudské Arábii a tam jsem eh, ten přístup, že jsou ochotní diskutovat jako vy, vůbec neviděla. Takže jak komentujete Sýrii vzhledem k tomu, že vy a Rusko jste tam a podporujete Asada? Děkuji, pan Korvin Mike. Děkuji. Vaše excelence, eh, děkuji vám za vaše skvělé expoze. Mohu vás informovat, že 77% podporuje eh, vaše stanovisko. Samozřejmě my nemáme demokracii, protože jsme okupováni Evropskou unii a podporujeme také vaše snahy v Sýrii, kdy od začátku bojujete s druhým kalifátem a doufáme, že eh, porazíte i islámský stát. A za třetí, já moc nechápu, proč pakistánská a izraelská vláda mohou mít jaderné zbraně a Irán nesmí. To zkrátka nechápu. Děkuji za pozornost. Další řečník, prosím. Eh, děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já bych chtěl hovořit o tématu lidských práv. Během dvou a půl let prezidentství pana Ruháního alespoň 2300 občanů v Iránu bylo pověšeno. Irán popravuje více nezletilých než kterákoliv jiná země na světě podle nejnovější zprávy Amnesty International. V Iránu se věší homosexuálové, popravují se příslušníci eh, náboženských menšin, kteří jsou tedy buď popravováni nebo persekvováni. Pane ministře, jak dlouho to ještě bude pokračovat? Děkuji.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 Děkuji, děkuji, že jste přišel. Jedna otázka. Dohoda o jádru, e, tak ta zamíchala kartami v regionu. Zde se otevírá nová geopolitická fáze, ve které vaší země může hrát vůdčí roli. Stávající leadership ve Washingtonu se domnívá, že budoucnost regionu se musí opírat o e, dobře rovnaváze mezi vámi, Saudskou Arabií a Izraelem. A takže Mm, s touto hypotézou. Nevím, jak tedy s ní pracovat teď eh, eh, vzhledem k situaci, jaká je v Syrii a Jemenu. Můžete na to reagovat? Děkuji, kolega K. Thank you, minister. Děkuji vám, pane ministře. Já jsem rád, že se nám podařilo uzavřít tuto dohodu s vaší zemí. Jsem rád, že ty sankce mohly být zrušeny a jsem rád, že můžeme znovu navázat hospodářské vztahy a podílet se na modernizaci vaší země. Jsem rád, že vaše země prohraje ten hospodářský eh, argument, že tedy utrpení a chudoba lidí je kvůli sankcím a jsem rád, že vaše populace i nadále bojuje za ta práva, která vy jim dlužíte, aby mohla využít plně svůj potenciál, aby se vaše země mohla dále rozvíjet. Co se týká Sýrie, v těchto chvílích dochází k nediskri- ne, nevybíravému zabíjení civilistů syrskými a ruskými leteckými útoky i v rezidenčních oblastech. Skutečně si myslíte, že existuje nějaká dlouhodobá perspektiva pro to, aby vaše země byla na straně Ruska a na straně Asada? Nemyslíte si, že by vám lépe posloužilo spíše se podílet na řešení celé situace? Děkuji, kolega Freund. Děkuji. Pane ministře, velmi si vážím toho, že jste přišel do Evropského parlamentu. Má otázka se týká e, vztahu e, s Izraelem, ale na to už se tady ptali kolegové, takže já nechám svůj čas ostatním. Děkuji, pan Čezar. No, děkuji, vítejte, pane ministře. My jsme hrdí, my jako Evropané i Italové, eh, že jsme, paní Mogherini, že jsme přispěli právě k této dohodě a já si přeji, aby to bylo důležité nejenom pro ekonomické vztahy, které mohou nastat, ale především vůči roli Iránu, eh, který by mohl stabilizovat eh, celý region. Zde se ptám, nemyslíte si, že přehnaný vliv eh, šítu na sunity, tak jak se to děje v Iráku, mm, to znamená, že sunité půjdou do náručí ISISu? A za druhé, nemyslíte si, že pan eh, prezident Bashar Assad by mohl eh, být budoucím člověkem Syrie? Syrie, jak tedy vidíte Syrie? Poštovaný Lojze. Děkuji. Pan Peterle. Děkuji. Pane ministře, eh, řekl jste, že společně buď zvítězíme, nebo selžeme, buď poplujeme, nebo se potopíme. Chci se zeptat, jak definujete další kroky po eh, tady té, tomu nejno, tom nejnovějším úspěchu v podobě té dohody. Eh, má druhá otázka. Partnerství se zakládají na sdílených hodnotách a principech. Dovedete si představit, že e, bychom společně vnímali problematiku lidských práv, tak jak ji zde zmiňovali kolegové do budoucna, tady ve vztazích EU-Irán? Děkuji. Děkuji vám. Teď má slovo paní Teocharus. Děkuji vám, pane předsedo. E, já myslím, že většina věcí, které jsem chtěla zmínit, už zazněly. Zmínila bych jenom jednu věc. Mám já slovo? Nebo někdo jiný? Děkuji. Takže e, zmíním jenom jednu věc a to trest smrti a popravy. Myslím si, že kdybyste zrušili trest smrti, tak by se imič Iránu dramaticky změnil. A kdybyste dali svým občanům více demokratické svobody, protože e, vaše populace je složena z takového mixu různých lidí, kteří jsou většinou vysoce vzdělaní, a chtějí demokracii a chtějí svobodu. Děkuji. Děkuji. Pane ministře, je to neuvěřitelné, ale to je všechno. Už mluvili všichni. Děkuji všem kolegům za jejich disciplínu. Bude to pro nás model do budoucna. Jenom mi dovolte pár slov jako stínový zpravodaj k panu Havitovi Je pro nás také důležité opakovat otázku ochrany lidských práv. To, jak tady zaznělo, je zásadní eh, bod pro mezinárodní vznímání Iránu, ale také eh, byste mohl říci pár slov k tomu, jak plánujete deeskalovat eh, to napětí mezi vámi a Saudskou Arábií a mohl byste také mluvit o té válce v Jemenu. Takže prosím, teď máte slovo my, vy máte poměrně hodně času, takže prosím. Very much and I'm já vám velice děkuji a jsem vám všem velice vděčen za vaše otázky a připomínky, které tu zazněly. budu na ně reagovat eh, v duchu našeho eh, dialogu a vzájemného porozumění a doufám, že tak budete brát i mé odpovědi. Chtěl bych eh, začít tedy podle priority, možná celou řadou otázek, které se týkaly lidských práv Dovolte, abych nejprve eh, odpověděl na ty otázky ohledně lidských práv. Nejprve bych chtěl říci, že všichni z nás, eh, zástupci vlád, občanské společnosti, neseme odpovědnost za ochranu lidských práv a tento proces nikdy nekončí. Čím více budeme chránit lidská práva, tím eh, lépe zajistíme stabilitu ve společnosti a tím lépe budeme Eh, bojovat proti násilí a extremismu. Eh, my eh, máme možnost vyjádřit své frustrace u volebních uren, zatímco v některých zemích tuto možnost nemají. A to jsou tedy zajištěné možnosti a můžete to sledovat i na ulicích. Vidíte stabilitu a klid ve společnosti. Já eh, rozhodně nechci říkat, že eh, u nás není třeba zlepšit lidská práva, zapotřebí je dosáhnout značného eh, zlepšení. A to také posílí stabilitu. My tedy vítáme vážný dialog s Evropskou unii na téma lidských práv jako to někdo, kdo eh, zahájil tento dialog, to bylo v době, kdy eh, komisařem pro vnější vztahy byl Chris Patton já, já mohu velice vážně říci, že e, přímo tím a potom, abychom zahájili tento dialog. Má to být vzájemný dialog, nemá to být e, jednocestný proces a e, nejde o to někomu něco kázat. Já bych nechtěl hovořit o hodnot hodnotách, o tradicích v naší společnosti a ani bych si nepřál, abyste eh, vy eh, eh, vykládali o svých hodnotách, ale můžeme zahájit opravdu vážný dialog a ten je opravdu zapotřebí. Je třeba, abychom všichni chápali, proč dochází k projevům extremismu. Je třeba, abychom všichni pochopili, proč někteří Eh, také hovoří evropskými jazyky s perfektním akcentem. Eh, nikdo eh, z nich nehovoří perfektně persky bez akcentu. Položili jste si tu otázku, jak je to možné, musíme si klást všechny otázky. Já nechci svalovat nějakou vinu, ale nemůžeme Eh, uvalovat nějaké sankce eh, kvůli porušování lidských práv. Vy jste je uvalili na nás. Tedy pokud to má být vážný dialog, eh, co vytváří takový vážný dialog na téma lidských práv. To by bylo velice důležité. Já jsem v uplynulých 28 letech učil lidská práva. Vím, že je důležité, aby každá z společnost eh, si vychovávala své vlastní ochránce lidských práv. Eh, já jsem nehovořil, když jsem mluvila vy, paní, a to je, myslím, také o plast eh, lidských práv. Já jsem si vyslechl všechny vaše připomínky a doufám, že si vyslechnete mne. Myslím, že je pro nás, pro všechny důležité, abychom chápali ta fakta v uplynulých 37 letech v Iránu jsme měli čtyři prezidenty, eh, kteří byli zvoleni opozicí do úřadu. Prezident eh, Rasavdžani zvolil prezidenta Hatami, který byl pokládán za opozici Sanjariho. Prezident Hatami zvolil koho? Ahmadinejad. Nikdo eh, nepoch, nepochyboval o eh, opozici. Ahmadinejad zase zvolil prezidenta Rouhaniho. Ten byl eh, větším kandidátem, tedy ve všech společnostech, na které jste neuvalili sankce v našem regionu. Tam se to nikde nestalo. Eh, o nás šlo o volby, proto se ptám já vás, proč jste uvalili sankce na Irán a ne na jiné. To si musíme zodpovědět, když chceme vážně řešit lidská práva eh, pokud eh, lidská práva nemají být jenom předmětem politiky. Já jsem reprezentoval Irán v OSN a zažil jsem doby, kdy eh, režim Sadáma eh, Husajna eh, v Iráku a hlasoval v OSN proti Iránu. A potom Saddam Hussein vstoupil do Kuwaitu a to bylo porušení lidských práv. Sadam se stal despotou, který porušil lidská práva, ale ne proto, že vstoupil do Kuwaitu. To došlo k invazi do Kuwaitu, protože porušoval lidská práva a mezinárodní společnost eh, tedy eh, zapřahla koně za vůz. A to je proto, že docházelo ke zneužívání lidských práv a bylo podkopáváno úsilí o zachování lidských práv. Lidská práva jsou legitimním zájmem mezinárodního společenství. S tím souhlasím, ale musíme respektovat skutečnost, že je třeba aby se staly urči, určujícím bodem a ne předmětem politických úvah. A až se vrátíte domů, tak si to eh, promyslete pro sebe. Pokud nějaká země v našem regionu eh, by eh, měla trpět sankcemi, měl by to být Irán, Položte si tuto otázku, položte si tuto otázku sami pro sebe. Měl by to být Irán, nebo e, země, které e, bombardují e, lid v Jemenu. Kolik lidí zemřelo v Jemenu? denně umírá mnohem více lidí v Jemenu než v Sýrii v důsledku saudsko-arabského bombardování. Ale ano, podívejte se na statistiky. Podívejte se na statistiky. Je třeba se podívat, co se tam odehrává. Nemůžete předtím zavírat oči. A pětkrát byla bombardována cementárna a jiné továrny. Tady nejsou jiné eh, cíle Jemen se mění v trosky. Já vím, že nedávno o tom začal jednat Evropský parlament, ale musíme být opatrní, když se dotýkáme těchto otázek. K otázce eh, trestu smrti. Irán zachycuje 85 opia, kterým se obchoduje eh, ve světě. V 90. letech nám bylo řečeno, eh, dovolte ten tranzit, my to by bylo pro nás eh, finančně výhodné a ekonomické, ale víte, co se stalo? Nejlepší a nejlevnější zábava v Iránu je užití drog. Dokonce jsou drogy eh, dotovány, jsou téměř zadarmo. A je to tím, že nedostatečně bojujeme s obchodem s drogami. Drogy se nedostávají jenom v malých kufřících, které vidíte eh, na letišti, ale dostávají se eh, v nákladních automobilech a eh, ty jsou chráněny zbraněmi. Jak se na to díváte? My neříkáme, že se nám podařilo nalézt nejlepší odpověď, ale jak chceme řešit problém největší transitní stezky na světě s drogami, která vede z Afganistánu Pákistánu eh, z eh, hlavní, od hlavního producenta drog přes Irán, což je tedy opravdu ta hlavní trasa do Evropy. Eh, ta cena je, ne, neříkáme, že je to nejlepší politika, že je to nejlepší odstrašující prostředek, ale nenalezli jsme žádnou jinou variantu jsme ochotni eh, se zúčastnit operací eh, proti narkotikům. Eh, Irán nemá radary, aby mohl sledovat lidi, kteří pašují osoby. Potřebujeme vstoupit do vážného dialogu o lidských právech a o trestu smrti. Pustíme se tedy do takového vážného dialogu, jak řešit obchodování s drogami. Je to důležité, jak jsem již řekl, žádná země nemůže eh, tvrdit, eh, že eh, má dobré výsledky v ochraně lidských práv. My kritizujeme mnohé případy zneužívání lidských práv a věříme, že v Iráku je třeba dosáhnout začného zlepšení. Prezident prohlásil a přislíbil kampaň, že eh, vydá chartu občanských práv, že přijme legislativní opatření, že předloží parlamentu taková opatření na ochranu občanských práv iránských občanů. Ale Podívejme se na realitu. Lidé hovoří o případech různé diskvalifikace, ale podívejme se na skutečnosti. 6 tisíc osob v současnosti eh, usiluje o 300 e, křesel v parlamentu. Já mohu osobně preferovat e, ty, kteří by se měli kvalifikovat, ale e, ve všech demokratických společnostech jde o volby, v některých společnostech jde o peníze. Když nemáte peníze, když nemáte finanční příspěvky, eh, dokonce v demokratických společnostech se nemůžete zúčastnit eh, vážně vedených eh, voleb protože je to nesmírně nákladné uspět ve volbách. Takže tu jsou různé způsoby různé e, procesy a i v Iránu máme určité nedostatky, ale skutečnost je taková, když je účast ve volbách e, vysoká, lidé e, v parlamentních volbách mohou učinit svůj výběr. Konají se volby, parlament je volen, prezident je volen a to je téměř neobvykle v, v tomto regionu. Rád bych se ještě vyjádřil k některým eh, tématům, které nás eh, přimějí k zamyšlení. Možná, že se to některým nebude líbit, ale já jsem slibovala, že budu upřímný. Ale teď k té pozitivní stránce. My se účastníme dialogu s Evropskou unii o lidských právech na základě vzájemného respektování, také co se týče e, trestu smrti. E, podívejme se na náš region, e, protože to byla druhá otázka, která tu nejvíce zaznívala. Já se omlouvám, pokud jsem na některé zapomněla, asi jsem je mělo zodpovídat po pořádku. Já e, věřím, že největší nebezpečí a nejironičnější koncepce by byla e, rozdělovat problém e, sektářské nebo náboženské. To je ironie, protože to sahá do 14. století. Já jsem se nepouštěl do takovýchto reakcí a bylo by to nebezpečné, když budete předstírat, že je to sektářský problém. Eh, potom byste se museli podívat na eh, ulice eh, Říma, Londýna, Paříže. Jak se máte? Můžete se k nám připojit a vyřešit problémy Iránu. Není to náboženský problém. Je to vnímání našich eh, sousedů eh, to vnímání, že došlo k nevyváženosti, kterou je třeba napravit, je třeba obnovit rovnováhu a všechno, co se odehrává, je způsobeno vnímáním té nevyváženosti a e, my chceme zareagovat e, na tyto obavy, tedy za předpokladu, kladu, že sousedé e, k tomu takto chtějí přistupovat a ne bojovat. Říká se, že Bashar Assad je demokratický, nedemokratický, bezohlední hledě na to, když hovoříme o demokracii v našem regionu a kritizujeme Bashara Asada, pak jakákoliv země, která ho kritizuje, je demokratičtější Berme to vážně, nejde o e, demokracii, to je perverzní koncepce regionální vyváženosti. A já vím, že v e, tomto procesu přichází o život hodně nevinných lidí. Proč je tu Irán? Irán věří, že v současnosti alternativou v Iráku nebo v Syrii není demokratická vláda, ale že je to déš. A proti, co jsou eh, ochotni akceptovat též v Damasku ti preferují Deš oproti Bašaru Asadovi a my říkáme, e, nás se netýká, kdo bude vládnou e, v Iráku nebo v Syrii. To je záležitost lidu těchto zemí, kdo jim bude vládnout. To bychom my neměli e, rozhodovat, definovat. Neměli bychom také vysílat vojska, abychom bránili v projevu vůli těchto lidí. Neměli bychom Eh, vysílat eh, bombardéry, letecké útoky. My máme čtyřbodový eh, plán příměří vláda národní jednoty a mezi příměřím a mezi touto vládou národní jednoty humanitární pomoc, která je opravdu naléhavě zapotřebí. Příměří humanitární pomoc vláda národní jednoty a interní otázky eh, jednání, abychom mohli zajistit inkluzivní participaci, inkluzivní vlády v těchto zemích a potom eh, na základě revidované ústavy nové volby. V tomto procesu by eh, ti, co stojí mimo, měli usnadňovat a ne diktovat. Neměli bychom říkat, kdo má vládnout, kdo nemá vládnout. Toto je právem a privilegiem lidí Sýrie a Jemenu, aby o tom rozhodli. My máme jenom pomáhat, usnadňovat. A co jsme udělali v Jemenu? Tam jsme eh, podpořili vnitrojemenský dialog, podpořili jsme tento eh, dialog. A v Sýrii dohodli jsme se na tom ve Vídni a v New Yorku to se v podstatě opíralo o ten čtyřbodový plán, jak jsem o tom hovořil. A ten podporujeme od eh, září. My jsme přijali tento eh, plán na místo rezoluce 2052 před kdybychom to přijali před dvěma lety, ušetřili bychom hodně lidských životů. A nyní můžete stanovit výsledek vyjednávání, než vůbec začnete jednat. Má to smysl? A nebo to vede jenom k prodloužení konfliktu? Zhodujeme o budoucnosti Sýrie u vyjednávacího stolu, ale ještě než vstoupíme do místnosti, kde se jedná, je to tedy je třeba protahovat konflikt na další dva roky, ani mezinárodní společnost. Eh, všichni musíme si uvědomit, že třeba zahájit interní syrský dialog, než eh, dojdeme k nějakému řešení. Ale eh, lidé v regionu se to snaží torpédovat, jakkoliv mohou, říkají tomu koalice. Podívejme se, jaká je situace. Stojíme před společným ohrožením, společnými eh, výzvami a máme tu společné eh, východisko a to je nalézt politické řešení pro Sýrii, pro Jemen, protože když nebude politické řešení, tež Al-Qaida, Al-Nostra eh, budou vítězi. Je, budou se snažit získat více území, tak jak se postupuje tak jak postupují v Jemenu. Zastavit Al-Qadiu a Deš eh, na jemenském území. Co tedy děláme? Domnívám se, že je třeba, abychom si uvědomili, že Daesh, Al-Qaida a Al-Nosra nejsou přáteli nikoho. tyto organizace eh, sice mohou získat krátkodobé politické výhody, ale eh, nejsou pro někoho. Co, eh, ale lidé v Syrii a v Jemenu uvažují jinak. Říkají si, že porážka Nosry bude porážkou pro ně, protože e, e, vyhraje e, Bašár, ale to k ničemu nepovede. Musíme to změnit, zajistit humanitární pomoc všem lidem v Sýrii. Jsou tu vesnice, které byly čtyři roky obléhány v posledních operacích v Alepu byla území obléhána čtyři roky 70 tisíc šítského obyvatelstva eh, byly obsazeny čtyři roky. Nikdo o tom nehovoří. 30 sunických, 30 eh, sunických nešítských vesnic bylo eh, obsazeno organizací Al-Nusra po dobu čtyř let. A o tom neslyšíme. Víte proč? Protože dodávky eh, od určitých sousedů Nusra byly zastaveny. proto se to snaží prezentovat jako humanitární problém. Jistě jsou to humanitární problémy, protože je to válka, není to, bohužel, to není žádná hra, je to válka, kterou bychom se měli všichni snažit ukončit, jakožto Irán eh, navrhnu eh, příměří na prvém eh, setkání v týdni. A při prvém setkání ve Vítně navrhl rán příměří. A zeptejte se, kdo byl proti, kdo byl proti, kdo říkal, že není možné příměří. Byl to eh, někdo jiný než saudský ministr. My jsme navrhli eh, příměří a oni byli proti. Co se týče eh, napětých vztahů mezi Iránem a Saudskou Arábií. Co můžeme udělat? Byly tu dva eh, případy v uplynulých měsících, případy zanedbání a to vedlo k úmrtí 464 eh, eh, poutníků, 464. Trvalo to několik týdnů, než jsme vůbec dostali zpět jejich těla. Vůbec eh, nehovoříme o omluvě nebo o nějakých eh, reparacích. Trvalo to dlouho, než jsme dostali jejich těla zpátky. Eh, diplomatické vztahy jsme nenarušili, nepřerušili se Saudskou Arábií. A potom ještě další případ. Naše policie chrátila saudskou ambasádu. Nikdo nebyl poraněn, žádný jedinec za eh, šest hodin eh, náš prezident odsoudil tento akt a bezpečnostní pracovníky, kteří jednali eh, nedbale, jsme odstratili a Saudská Arábie s námi přerušila diplomatické vztahy. Co můžeme eh, udělat eh, jako mocná země v regionu, se musíme držet eh, zpět v rámci zájmu stability. Někdy lidé hovoří o možnosti vojenského řešení. My jsme řekli, že neexistuje vojenské řešení syrské krize. Saučti sousedé veřejně říkají, že je možné vojenské řešení. Budou eh, bojovat až do posledního eh, vojáka na ta. Víme vůbec, o čem hovoříme. Kdo bude nutit vojenské řešení Syrii? Kdo? Nikdo. Rusko také nemůže vnutit vojenské řešení. Nikdo Syrii nemůže vnutit vojenské řešení. My potřebujeme politické řešení, ale ani Rusko, ani Saudská Arábie o tom nehovoří. Hovoříme o nutnosti politické nějakého řešení a e, chceme, aby se ti, kteří to věří, sešli u jednoho vyjednávacího stolu. Neměli bychom se snažit e, vnutit politické řešení syrskému lidu před tím vyjednáváním. E, to by bylo jenom ve prospěch al qaidi Dešu a Al-Nostry. Musíme to brát vážně, my to chceme řešit. Irán nemá žádný zájem na eh, sektářských konfliktech. My jsme menšina. My chceme vyřešit toto přátelskou cestou. Chceme mít sek, mír mezi sektami a klid mezi nimi. A jsme odhodláni to dosáhnout prostřednictvím dialogu, vyjednávání. My jsme navrhli fórum pro země Perského zálivu, kde by se tento dialog měl vést a tak se je také třeba řešit problémy v našem regionu. K Izraeli. To byla další otázka, kterou jste mi eh, položili. Já si myslím, Irán předložil velice jasnou analýzu. My nejsme žádným hráčem v tomto regionu, ale my jsme svědkem, který zažíval sionistickou politiku za posledních 70 let, založenou na agresi, na expanzi, na porušování lidských práv. A iránský jaderný program eh, v podstatě byl takovou kouřovou eh, clonou pro Netanyahu, za kterou on se schovával a mm, on tedy se nezodpovídal za ty zločiny, které spáchal, ať to byly osídlování okupovaných území, mm, mm, a teď je ta kouřová clona je pryč, ta se rozplynula a e, on nechtěl. Proto byl proti. On nechtěl, aby ta kouřová clona zmizela, protože to pro ně bylo pěkné krytí. A lidé nyní musí hovořit o realitě, kterou zneužívají extremistické organizace jako Daesh, Al-Nusra Al-Qaida, kteří se snaží tak rekrutovat své nohsledy. My máme vlastní analýzu, kterou jsme jasně, jasně popsali, představili, ale to neznamená, že mm, to neznamená, že jsme e, přijali nějaké agresivní roky. Ne, vůči nikomu za posledních 300 let Irán se pouze bránil. A bránil se e, velice odvážným způsobem. Když Saddam Hussein zautočil na Irán, pamatujete se? asi eh, většina z vás si to nechce ani pamatovat. Když Saddam Hussein zautočil na Irán, tak eh, eh, všichni mu poskytovali zbraně, ale Iránu nedali. Nikdo neposkytl ani obrané prostředky. Vy se ptáte, proč my chceme mít vlastní rakety dlouhého doletu? Jak bychom se asi chránili, bránili? Jakým, co by nám zbylo? Rezoluce 1929, ta už je pryč, ta je mrtvá ta již nefunguje. Dnes máme 2231, to je rezoluce, která eh, pouze apeluje na Irán, není povinná, aby nevyráběl střely, které by byly konfigurovány tak, aby mohly nést jaderné hlavice, ne že by tak byly koncipovány. Takže my nemáme, eh, nevyvíjíme nic, co by neslo jaderné hlavice. Ale my potřebujeme mít rakety na vlastní obranu. A když eh, eh, se podíváte na naše eh, zbrojení, no tak přesvědčte vlastní vlády, aby neprodávali tolik zbraní do celého eh, regionu, protože do zemí tedy Perského zálivu, aby neprodávali, nezásobovali je tom, hm, takovým množstvím eh, zbraní a tady čísla poskytuje jasně ministr zahraničí Kerry a to jsou miliardy dolarů. A my hm, hm, to znamená, když se, a když se podíváme na tyto země, tak my tedy by nakládáme pouze desetinu na vojenské, vojenské výdaje, desetinu toho, co by nakládají tyto státy v regionu Perského zálivu. Takže my přece když eh, my vynakládáme pouze zlomek toho, co ti ostatní vynakládají na zbraně a pokud rakety mají být prostředek naší obrany, no my na nikoho nebudeme cílit, na nikoho kdo nás nechce, eh, kdo na nás nechce zaútočit. Takže když nás nikdo nebude útočit, tak může být v klidu. My jsme byli bombardováni chemickými, eh, chemickými zbraněmi 8 let a Nikdo se k tomu ani nevyjádřil. Možná na to chcete zapomenout vy, ano, ale my ne. My na to zapomenout v Iránu nemůžeme. My nemůžeme zapomínat na fakt, že já jsem se obrátil na předsedu uh, Rady bezpečnosti, to je moje osobní zkušenost. Já jsem se obrátil na něj v roce 1986 a řekl jsem mu, pane předsedo, Irán je bombardován chemickými zbraněmi a on řekl, já vás ale nemohu poslouchat. Nemohu vás vyslyšet a víte, Eh, v té době, kdy, když Saddam Hussein byl v úřadě a eh, kdy porušoval eh, naše hranice, tak z té doby nemáme žádnou rezoluci OSN, která by odsuzovala používání chemických zbraní. První rezoluce byla až vydána po konci války. Já si myslím, že tady mm, mm, důležité to, že mm, Irán a proč chce Irán spolupracovat s mezinárodním společenstvím s Evropskou unii, aby se snížily tenze v regionu. Věřte, mm, tedy my e, nejsme ti, kteří prosí o vaši důvěru, důvěru musíme e, mít vzájemnou mezi, se, mezi sebou a my jsme teď položili první základy pro tuto důvěru a my jsme splnili naše, náš úkol a eh, agentura kontrolovala, že my jsme splnili naše závazky, eh, jaderné závazky ještě před limitem a eh, to, že do ledna 2016 a žádná stížnost nebyla, že my jsme udělali všechno, co se po nás chtělo. A takže my jsme splnili náš úkol povinnost tohoto obchodu a Evropská unie také začala již plnit svůj úkol. Ještě potřebujeme, aby i Spojené státy eh, také sehráli svoji roli, to, udělali to, co měli, protože i oni jsou součástí tohoto obchodu, této dohody, je to v zájmu nás všech a na těchto základech můžeme stavět, abychom řešili problématy, kalamity v našem regionu, které postihují i vás tedy problém s uprchlíky. My chápeme to, ano, ono vás to postihuje, protože my jich máme 3 miliony na našem území. Tentokrát, tento rok 350 eh, eh, tisíc dětí v podstatě neoprávně těchto uprchlíků chodí do našich škol. My to známe, stejně jako vy všechno. A my jsme připraveni s vámi spolupracovat abychom ulevili eh, eh, tomuto problému a v Syrii se musí to řešit politicky. Takže měli bychom ale jít na tuto, touto cestou společně, bok po boku. A mm, samozřejmě všichni musí vyvinout velké úsilí a tak, abychom Eh, šli tou správnou cestou. Já myslím, že my jsme ji začali a můžeme jít po té cestě společně a potřebujeme jít po ní společně. A já jsem přesvědčen, že se nám to podaří, stejně jako se nám podařilo to vyjednávání o jádru a mm, mm, pouze Irán a EU, a, i EU a Irán věděli, že se to podaří a nakonec to podařilo. Takže i tady musíme věřit, že se tento boj podaří, pokud budeme se na to dívat ze správné perspektivy. Já se omlouvám, že jsem hovořil tak dlouze. Děkuji vám, Děkuji vám mnohokrát, pane ministře, za to, že jste k nám přišel diskutovat, vysvětlil jste nám své stanovisko. Vím, že to je vaše první návštěva v Evropském parlamentu, v evropských institucí po uzavření dohody, která je důležitým krokem vpřed. Jak jste správně řekl, je potřeba získat vzájemnou důvěru. To je velice důležitá součást celého procesu a jak jsme řekli i na naší návštěvě v Tehránu v létě, jsme ze strany parlamentu připraveni v těchto vztazích pokračovat a chceme spolupracovat i s vaším parlamentem. A proto jsem přesvědčen, že jistě najdeme nějaký rámec, v rámci kterého takto budeme eh, moci jednat. Situace v Blízkém východu je dosti zoufalá pro lidi, kteří tam žijí. Součástí toho problému je ta válka, ke které tam dochází. Neříkám, kdo má pravdu a kdo pravdu nemá, ale jsou to lidské tragédie, je to humanitární katastrofa a pro ní je potřeba najít co nejrychleji řešení. Já tam vnímám tu ruskou intervenci jako způsob, jak vytvářet nová fakta která mají stížit nalezení takovéhoto řešení. Řešení na zabránění dalším lidským tragédiím. Takže ano, e, všichni si musíme sednout k jednomu stolu. Američani, Rusové, Evropani, Saudové, Iránci a všechny ostatní skupiny a je potřeba s tímto násilím skončit. A přesně to chceme. já nechci říkat, že ta nebo ona strana má víc pravdu než ta druhá. Je potřeba najít společné řešení. Společný postup. Ještě jednou vám děkujeme, že jste přišel. Přejeme vám šťastnou cestu domů.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 bitte lass mich dran ruhig leite doch hier eine Sitzung. Nicht so hier irgendwo hin. Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegové a kolegyně, posaďte se prosím. Teď eh, máme zprávu o Turecku na pořadu jednání. A prosím vás, abychom tady pak neměli takovou jaksi kyperskou debatu, abych tak řekl. Já jsem v sobotu hovořil eh, se zástupcem OSN na Kypru který je připraven v příštích týdnech nebo dnech přijít do našeho výboru v Evropském parlamentu, abychom k tomuto mohli vést vlastní diskusy. A prosím tím pádem, toto teď nemusí být těžištěm naší dnešní debaty o Turecku. Můžeme tu diskusi vést s těmi, kteří se přímo v terénu pro nás, pro všechny snaží dosáhnout dohody mezi oběma komunitami na Kypru. Tak, teď má slovo paní Piry a e, chci se rovnou omluvit, že budu muset opět e, odejít. Je mi líto, že to musím e, že to musím nechat na ostatních. My jsme dnes jednali s panem Šulcem, s panem Cameronem a já teď musím na konferenci předsedů na stejné téma, protože ve čtvrtek za účastní, účasti předsedy parlamentu opět budeme vyjednávat. Teď tedy paní Piry. Děkuji. Rok 2015 byl pro Turecko rok plný turbulencí. Proběhla eh, volební kampaň, zuřivá kampaň, kde se muselo hlasovat dvakrát. A v tomto období tlak na médi- se tlak na média a jednotlivé novináře zvýšil, což pokračuje i po sformování nové vlády. Jen pár dní před samitem EU-Turecko Chamdirdor Ermengul, eh, dva známí novináři byli zatčeni a uvězněni na doživotí za provádění novinářské práce. V tomto návrhu zprávy žádám o jejich okamžité propuštění, ale eh, také se zhoršila horšila teroristická hrozba v Turecku. 146 nevinných lidí přišlo o život během hrůzných teroristických útoků přisouzeným eh, islámskému státu, ten nejnovější se odehrál v Istanbulu. V létě kurdský mírový proces a tříletý klid zbraní mezi PKK a tureckým státem skolabovalo. A zatímco EU intenzifikuje dialog s Tureckem o migraci a uprchlících, téměř se nezajímáme o zhoršující se bezpečnostní situaci na jihovýchodě Turecka, kde máme zhruba 400 tisíc lidí, kteří museli uprchnout ze svých domovů kvůli těžkým bojům a kvůli 24-hodinové 24-hodinové eh, mu zákazu vycházení. EU musí aktivně bojovat eh, o příměří a o znovu zahájení mírového procesu. Co se týká uprchlíků, turecká populace si zaslouží eh, pochvalu za obrovskou eh, vstřícnost, to, že ubytovává 2,5 milionu syrských uprchlíků. V této zprávě opakují důležitost spolupráce s Tureckem na řízení této krize, zřizování legálních a bezpečných kanálů z Turecka do EU pro lidi, kteří hledají mezinárodní ochranu. To je jedna z klíčových věcí, která se za, kterou se zatím nedaří naplňovat. Nicméně tato spolupráce by neměla být přímo propojena s procesem přistoupení do EU, který je samostatný a je to proces na základě dosažených úspěchů. Společně téměř se všemi stínovými zpravodaji jsme vyjádřili naši, nespoko- naši nespokojenost o hledně odložení zprávy Komise o Turecku za rok 2015. V této zprávě se uvádí, že byla chyba tuto zprávu odkládat až do doby po volbách, protože to vyvolalo dojem, že EU hodlá být sticha v oblasti základních práv výměnou za spolupráci v oblasti přeshraniční a v oblasti migrační. Dívat se na Turecko prismatem pouze migračním je chyba a není to v našem zájmu. Válka v Syrii, kurdská otázka a celková situace lidských práv v této zemi, to jsou témata, která jsou všechna propojena. Turecko musí dokázat um, výrazné pokroky v oblasti právního státu, a zde by bylo dobrým prvním krokem zahájení kapitol 23, 24 a stanovení příslušných benchmarků. Pane předsedo, slyšela jsem, že na téma Kypru budeme mít separátní diskusi, takže mi dovolte říci pouze pár slov k tomu, co je v této zprávě. 40% pozměňovacích návrhů kolegů se obvykle tímto tématem za, bývá, tak jsem se rozhodla se mu věnovat více hned na začátek. Vzhledem k tomu, že problém na Kypru trvá celá desetiletí, ale blíží se možnost řešení, to by mohl být jeden z největších úspěchů v letošním roce, ačkoliv nám zbývá ještě hodně práce, konstruktivní přístup a odhodlanost vůdců jak turecké, tak řecké komunity, eh, co se týká dosažení spravedlivého vyrovnání. To lze jedině chválit. Očekávám, že Turecko tento proces bude aktivně podporovat v jeho finální fázi. A nakonec mi dovolte poděkovat eh, zaměstnancům sekretariátu, ale i našim osobním kolegům za to, že připravili tuto zprávu a těším se na úspěšnou spolupráci se zpravodaji a ostatními kolegy při finalizaci této zprávy. Děkuji. Děkuji, paní Somr. Nebo takto, počkejte. První za každou frakci, ať už je to koordinátor nebo kdokoliv další, dostane dvě minuty a pak všichni ostatní budou mít jednu minutu, protože máme ještě další zprávy, které musíme stihnout a žádostí o slovo je hodně. Takže paní Somr, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Katy Perry za návrh zprávy. V minulém roce jsme také eh, dobře spolupracovali a eh, měli jsme výsledek, eh, se kterým jsme byli všichni víceméně spokojeni a myslím si, že ten výsledek budeme opakovat i letos. Považuji za dobré, že hned v bodě jedna upozorňuješ na to, že v Turecku nedochází k pokroku, ale spíše ke krokům zpět. To je nutno zmínit, ačkoliv všichni víme, jak důležité je mít dobré vztahy s Tureckem v momentální e, uprchlické situaci. Ale považuji také za důležité, že e, po, používáme jednoznačná slova, jednoznačně říkáme v této zprávě, jaké jsou problémy. Myslím si, že pokud e, se budeme pohybovat stejným směrem jako v loni, budeme na dobré cestě. Předložím samozřejmě určité návrhy na změny. Ráda bych tam jaksi některé body měla explicitněji zmíněné, ale souhlasím s tebou, že musíme řešit tu situaci na jeho východě Turecka. Mluvili jsme o tom ve Štrasburku a myslím si, že Evropská unie musí být aktivnější, a musí přimět turecké eh, úřady k tomu, aby zavládlo příměří, aby eh, se začala dále rozvíjet společnost. To musíme formulovat jednoznačně a doufám, že ostatní stínoví zpravodajové půjdou v tomto s námi. Celkově to je to velice dobrý základ pro další práci, tato zpráva, a těším se na dobrou debatu s tebou, Kety, a s ostatními zpravodaj za frakce. Doufám, že získáme takový návrh, který získá podporu i v celém parlamentu. Děkuji. Pan Andragulakis. Děkuji. Evropská perspektiva pro Turecko je výzvo, jak pro nás, tak pro Turecko. Jedná se ale zároveň o pobídku pro Turecko. Chcete-li dosáhnout institucionální sociálně hospodářské reformy, která by pomohla tureckým občanům, pomáháte tak i tureckému státu, ale v nedávné době vidíme, že pobídky jsou pro pana Erdogána alibi které využívá pouze interně. Katy Piri se snaží toto alibi změnit, snaží se to změnit opět na pobídku pro turecký lid a já bych rád zdůraznil několik velice důležitých bodů, když dovolíte. Například Turecko i nadále narušuje naše, náš vzdušný a námořní prostor. Turecko i nadále narušuje naši exkluzivní hospodářskou zónu na Kypru, stále má na Kypru vojáky a stále nám nepřenechalo kontrolu nad Vanahustou. Je to eh, stejné jako vlastně v situaci usnesení 5004 z roku 1984. Turecko potřebuje eh, postoupit v oblasti lidských práv a základních eh, lidských svobod, například ve svobodě vyjadřování. Eh, novináři se zavírají do vězení a vůbec celý mírový proces pro Kurdy je teď jaksi na odstavné koleji. A podobné to je i v oblasti uprchlíků. Ačkoliv máme dohodu o uprchlících, pan Erdogan se rozhodl ji ne- neimplementovat. A máme také celou řadu dalších problémů nedochází ke snižování eh, počtu uprchlíků, naopak dochází k navyšování eh, jejich počtu. A pan Erdogan se snaží otázku uprchlictví míchat se vším ostatním a my se tomu musíme vyhnout. Děkuji. Ano, eh, to je dobře, že paní Piry mu nedává alibi. Pan Tenok má slovo. Děkuji, pane předsedo. Turecko pod vládou AKP pana Erdogána je velkou výzvou pro Evropskou unii jakožto kandidátská země na přistoupení. Lidskoprávní situace je špatná a zhoršuje se od posledních našich diskusí, co se týká potlačování médií, zatýkání novinářů, až po způsob, jak Turecko vede válku proti PKK v jeho východní oblasti Turecka, kde umírá až příliš mnoho civilistů. Turecká podpora pro islamistické džihadisty v Syrii je odsouzení hodná. Eh, jejich stále větší napojení na Rusko je nebezpečné, protože eh, to vtahuje do eh, celého problému i na to. Je to velice riskantní strategie, jakou tady pan Erdogan hraje. A ta restriktivní strategie, ten restriktivní postoj ehm, je také velmi varující. On chce z Turecka udělat prezidentský stát, ačkoliv nemá ústavní většinu v národním parlamentu. Neschopnost Turecka zabránit exodu migrantů do Řecka, neschopnost hájit své vody, to, že získává peníze z EU a nic za, ne, nic za ne, na ně nedělá, ehm, zkrátka umožňuje migrantu nebo dokonce snad deportuje migranty z těch bezpečných táborů eh, nebo zpět do Sýrie, ačkoliv eh, těm lidem mají dávat azyl oni a eh, to všechno pro mne znamená, že chování Turecka ohrožuje celý evropský projekt. U nás bude referendum o takzvaném Brexitu a jsem přesvědčen, že Turecko bude velice důležitým tématem pro UKIP a ostatní strany, které chtějí, aby Velká Británie opustila EU. Snad jediné pozitivum, které zde vidíme, je možná dohoda o Kypru, kde by se ukončila turecká okupace severní části tohoto, tohoto ostrova. Doufejme, že k tomu v roce 2016 skutečně dojde. Bylo by eh, také fantastické, kdyby Turecko konečně dostalo rozum a znovu otevřeno, otevřelo hranici eh, s Arménií po 20 letech. Děkuji. Eh, Hrabě Lambsdorff. Děkuji. Děje se tady něco skutečně nevýdaného napříč spektrem politických skupin. Socialisté, křesťanští demokratové, liberálové, zelení také. Všichni se shodneme, že dochází k vážnému zhoršování situace ve všech kritériích, která se tedy řeší eh, v oblasti tedy kolonických kritérií, to znamená eh, veřejné svobody, nezávislost médií, justiční nezávislost a tak dále. A proto jsme v loňském roce požádali komisi, aby vypracovala jaksi přeskum toho, zda ten proces přistoupení má nějaké výsledky, má nějaké přínosy pro turecký lid. Všem bohužel ta analýza není příliš kladná. Eh, a Kety to říká i ve své zprávě. Vidíme zde totiž eh, jakési míšení stávajících politických témat, kterými slovy té uprchlické migrační situace a procesu přistupování. Aniž by docházelo k tomu, že se člověk podívá také na ten proces přistoupení jako takový. A to je takové vákum, které je potřeba naplnit. To znamená podívat se na to, eh, zda ten proces dělá to, co má. Naše frakce liberálů vždy žádala pozitivní agendu, chtěla pravidelné kontakty na vysoké úrovni. Naštěstí k těmto kontaktům teď začíná docházet v rámci syrské a migrační krize. A vidíme, že výsledku lze dosáhnout protože máme mnoho věcí, kterých dosáhnout potřebujeme, ale míchání, směšování obou těchto témat je velmi problematické. Tato zpráva, jak řekla Renate Zomer, představuje velice dobrý základ pro budoucí diskuse. Jsem přesvědčen, že Turky je potřeba pochválit za to, jak, jak řeší otázku syrských uprchlíků. Jsem přesvědčen, že situace na jihovýchodě potřebuje eh, větší naši pozornost. Kyperská situace začíná také vypadat dobře a já se těším na tuto debatu se zvláštním eh, vyslancem OSM Elmare jsem přesvědčen, že eh, s tímto můžeme velice konstruktivně pracovat jako v loni a děkuji Katy za skvěle odvedenou práci. Děkuji. Další řečník. Děkuji pan Hadži Georgiu. Chtěl bych poděkovat Katy Piri za odvedenou práci a chtěl bych také eh, říci, že podle mého názoru je Katy kolegyně, která je důsledná a upřímná v přístupu k jednotlivým těm tématům, která přeskoumává, zejména co se týká této zprávy. V této zprávě se vyjadřuje smutek nad tím, že posledně ta zpráva byla odložena a e, objevily se názory, že se s Tureckem udělal nějaký handl. Ale letos jménem Evropské unie vidíme tendenci jak si dávat Turecku něco výměnou za řešení problému uprchlíků. Kapitoly 23 a 24, ty se také zmiňují, očekává se, že budou otevřeny. Kritéria hodnocení je samozřejmě potřeba naplnit a mezi nimi eh, si myslíme my, bychom měli mít i politická kritéria hodnocení. Pokud bychom ta politická kritéria vypustili, eh, nikdo nebude mít eh, námitky tyto kapitoly otevřít, pokud budou tedy splněna navíc ale ta zpráva nezmiňuje otázku intervence Turecka v Sýrii. Možná proto, že tyto události proběhly skutečně velmi nedávno, až v posledních dnech, ale je potřeba tu zprávu dokončit, abychom i tyto intervence měli podchycené. Je potřeba odstranit možnost vytvoření autonomní kurdské oblasti v Sýrii. Co se týká kyperské problematiky, zde bychom měli asi dodat, že ti Turci z Turecka tam eh, byli přivedeni jako osadníci, aby změnili populaci Kypru. Ještě 10 sekund, pane předsedo. Takže ta zpráva děkuje šéfům obou společenství za snahu ten problém vyřešit. Měli bychom zmínit, Měli bychom vyzvat Turecko a všechny strany k tomu, aby tento konflikt řešili. Nemyslím si, že bychom měli chválit pouze Turecko, měli bychom chválit všechny. Ano, děkuji. My bychom měli samozřejmě obě ty strany vyzvat ke konstruktivní spolupráci. To je pravda. Slovo má paní Valero. Děkuji. I já chci poděkovat eh, Katy Perry za skvělý základ pro další práci. Jsem si jistá, že spolupráce s ostatními stínovými zpravodaji bude skvělá. To, co chci zmínit já eh, a co zatím nezaznělo, se týká například formulací. Sledujeme-li kurdský mírový proces, podíváte-li se na ten oddíl v té zprávě, odsuzujeme na jedné straně násilí, ale podporujeme druhou stranu, aby se chovala hezky, více či méně. Já si myslím, že musíme být i eh, jednoznační na obou stranách, musíme násilí odsuzovat univerzálně. To, co se momentálně děje, je, že eh, tam v podstatě hrozí občanská válka v Turecku. A je potřeba si to uvědomit. Je potřeba si uvědomit, že to vygeneruje ještě další migrační vlnu. Protože tolik lidí, kolik přichází ze Sýrie, může přicházet z Kurdistánu, pokud toto nezměníme. Takže já bych chtěla změnit i eh, číslování odstavců v této kapitole a ráda bych použila poněkud silnější výrazivo. Jsme v situaci, kdy v bodě 16 kde hovoříme o teroristických útocích v Djambakie a jinde, musíme také na nějakém místě protestovat proti Erdoganovým názorům, nebo alespoň proti tomu, jak je vyjadřuje, že jemu dělají větší starosti kurdové než islámský stát. To není přijatelné. A zároveň v tomto odstavci uvádíme, že vyjadřujeme solidaritu s obětmi jejich rodinami a s tureckým lidem. Já si myslím, že je potřeba vyjádřit solidaritu se všemi civilisty, kteří přišli o život, ne jen s těmi, kteří přišli o život kvůli útokům islámského státu, ale i s těmi, kteří přišli o život kvůli útokům tureckého režimu na civilisty. A naopak samozřejmě. To znamená, s těmi, kteří přišli o život kvůli násilí páchaném PKK, takže to musí být poněkud vyváženější, abychom ukázali, že zastáváme všechny. Děkuji, pan Kavrlo Janis. Thank you. Eh, Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Rád bych poblahopřál paní Piri za nesmírné úsilí, aby zapracovala všechny aspekty do své zprávy a zahrnula do toho názory politických skupin když tedy jde o vstup Turecka do Evropské unie. Hovoří o nedostatku demokracie, respektování práva, neexistence právního státu a měli bychom také zúraznit další aspekty, jako provádění protokolu o přístupu eh, s ostatními státy, eh, také hm, podpis smlouvy, eh, eh, což je aký a potom také výsustná práva členských států, zejména se to týká výsostných vod kolem Kypru a také se tady vůbec nezmiňuje o kasus belli, o přelet letů eh, tureckých letadel přes ostrovy a v minulosti tři osoby eh, námořnictva přišly o život a bylo vyhlášeno pátrání a paní Sommer se správně vyjádřila o tom, že je třeba zaujmout stejný kurz vůči eh, Turecku. Měli bychom tedy zajistit dobrou spolupráci s Tureckem, ale mám ještě jednu připomínku, pane předsedo. Říkal jste, že k řešení otázky Kypru má přispět svou měrou i Řecko, ale já myslím, že to není správné stanovisko, eh, protože Kypr byl obsazen eh, tureckým vojskem. Takže tady nemůžeme klást eh, Turecko a Řecko na stejnou úroveň v otázce Kypru. To opravdu není možné srovnávat. Děkuji, pane předsedo. V Turecku probíhají velice nebezpečné procesy. Turecká vláda zaujímá stále více formu vlády, která se spíše podobá islámské diktatuře než Kemalské eh, republice eh, docházelo k etnickým eh, čistkám a byli zatčeni novináři. Hovořilo se o financování Eh, islámského státu a Erdogana. Eh, tyto novináři to zveřejnili. Dále eh, země získává ekonomické výhody díky uprchlíkům. Potom se vněšují do dění sousedních států To je také důkaz toho, že se Turecko stále více vzdaluje od Evropy. Je třeba se držet času, budete mít eh, jednu minutu. Dovolte mi ještě krátkou osobní připomínku. Já se domnívám, že mnohé, co tu eh, zaznívá eh, kriticky na základě vývoje právního státu, lidských práv, otázky vypořádání se s Kurdy, to je samozřejmě oprávněné, ale měli bychom také skonstatovat, že Turecko se všemi těmi zátěžemi před přece jenom přijalo 2,5 milionu uprchlíků s eh, veškerou zátěží. Eh, to je tedy za ty čtyři roky mnohem více uprchlíků než prosím? Já to nemohu říkat. Já jsem řekl, že chci učinit osobní e, připomínku. Já jsem také poslanec a mohu se k tomu vyjádřit. Tak tohle není můj problém, nebo ano? Eh, teď překlad už funguje, tedy tlumočení funguje. a to se týkalo jiných jazyků, ale v Němčině jsme měli perfektní tlumočení musíme skonstatovat, že v Turecku spousta věcí není v pořádku a mnohé se ještě zhoršilo, co se týče právního státu, co se týče tlaku na politický systém, otázky, které souvisí se svobodou projevu, náboženskou eh, svobodou, co se týče eh, politického vystupování vůči Turkům eh, v Turecku a i v Syrii. A také musíme skonstatovat, že Turecko eh, v uplynulém období přijalo 2,5 milionu uprchlíků s veškerou zátěží. Je to mnohem více, než kolik přijala Evropská unie, která má 500 milionů obyvatel, je proto důležité, aby mm, fungovala tato dohoda mezi Tureckem a EU k tím, že poskytujeme eh, podporu, aby eh, zůstali uprchlíci v blízkosti své vlasti. Eh, a to v spolupráci budeme moci s ní žít jejich počet jenom, když budeme spolupracovat 220 eh, tisíc se dostalo přes moře, eh, v lednu to bylo 60 tisíc a to eh, nebylo dáno jenom počasím. To bychom do těchto úvah měli začlenit, když to máme spravedlivě posuzovat. A do jaké míry tady se projevuje ochota rozdělit uprchlíky a spolupracovat, eh, abychom jejich počet snížili. Slovo má nyní pan López. Muchas gracias. Děkuji. Za prvé eh, já chci poděkovat eh, Katy Piry za mm, vykonanou práci, protože to je dokument, který je vyvážený a navíc je to země, která prošla tedy velkými různými událostmi za poslední lety, za prvé pluralizace země, to je evidentní volby, potom za druhé autoritářský exces, ano, za poslední lety vidíme, jak se tam omezují svobody a právní stát, svoboda tisku a potom ten začarovaný kruh násilí eh, na Kurdech takže já chci, jsem rád, že to je třeba vzít do úvahy a to je třeba tam reflektovat. A potom e, politická spolupráce v oblasti uprchlíků, to je jiná věc, to je nezbytné e, je nutné tedy jednat s Tureckem o uprchlících, především vzhledem ke krizi tady, ale je třeba i politicky spolupracovat ale nelze to zneužívat eh, proto, abychom eh, si vyřešili eh, vlastní problémy a situace s uprchlíky je velice vážná i v této zemi, takže to je třeba řešit v EU. Děkuji vám. Paní Sakorafa má slovo, prosím. minulosti jsme již řekli, že se Turecko snažilo zavést nový autoritářský režim na troskách kurdského regionu v důsledku lidských práv, v důsledku uprchlíků, omezování svobody, ale nemůžeme Není možné, abychom nesprávně vykládali výsledky jednání eh, s eh, panem eh, Tuskem a Junkerem. Já bych chtěla poděkovat paní Piri za její práci, ale chtěla bych vyjádřit znepokojení, že se nezmiňuje o dobrých sousedských vztazích. To přece také patří k vstupu. Týká se to také porušování eh, vzdušného a mořského prostoru, jako tom hovořili mý eh, předřečníci, došlo ke 22 případů porušení. Co byste dělali, kdyby k tomu došlo ve vaší zemi? Ve zprávě vůbec eh, neupravili na ten kazus Beli vůči členům Evropské unie. Já v této souvislosti předložím pozměňovací návrh a doufám, že projde. Děkuji. Ano, abych navázal na to, co jsme slyšeli od ostatních kolegů, chci zdůraznit, že i pro nás eh, ten eh, problém eh, vážného násilí, které tam dochází především na Kurdech v této zemi, možná mm, to bychom tam měli více zdůraznit. Mně se nezdá, že tady my používáme stejný metr když kritizujeme násilí, které se děje především eh, eh, ze strany eh, turecké vlády na tu Kurdech a mm, to je velice vážné. I to, o tom jsme mluvili na minulé plenárce. A na druhé straně se tady ani nezmiňuje, že Ankara vlastně mm, si zvolila velice rigidní linii v tomto a i e, z, e, takže to je třeba propojit s ochranou e, práv Kurdů, menšin. Dále i zde Turecko svým způsobem je takovým sponzorem, podporuje takové milice, islámské, islamistické milice v těch táborech v Sýrii a tady to je velice pochybná milice, její eh, chování je velice pochybné, třeba pokud je o porušování lidských práv a eh, i hm, tedy zde v podstatě hm, je, stojí za tou, za, eh, za tou proxy war, za tou za, válkou zastoupení a hm, takže to si myslím, že bychom tady měli diskutovat i ve světle závažného porušování e, svobody projevu, tak jak jsme tady slyšeli, ale my chceme, aby to bylo ráznější a je razantnější, aby naše politika vůči Turecku byla koherentní a mně se zdá, že zatím to tak není ze strany EU. A ještě poslední bod, který bych zdůraznil, je třeba objasnit e, e, i e, v podstatě nezákonný obchod s ropou ze strany Turecka, takže e, to je něco, co se právě dotýká i financování státu islamského. Děkuji, pan Borgecio. Děkuji. Ta diskuze mm, a mm, vlastně mm, to, že e, i teď se diskutuje o situaci v Turecku, i mm, vlastně já tedy tu zprávu, ale dostal jsem teprve včera, takže já bych potřeboval i e, více dní na prezentaci pozměňovacích návrhů. Já bych chtěl se zaměřit především na otázku e, řešení které e, Evropská unie našla, pokud jde o příliv imigrantů eh, z azijských regionů prostřednictvím tedy eh, těch obrovských táborů v Turecku. Takže zde my bychom chtěli vyzvat Evropskou komisi, aby i mm, eh, více kontrolovala financování, finanční toky, třeba vůči Itálii. Itálie dlouze řešila podobné problémy Eh, bez nějaké velké pomoci, hm, kterou teď dostává pan Erdogan, ta je daleko větší a hm, i my jsme byli pod kontrolou Evropské unie, třeba naše Lampedusa a, a Evropská unie to kontrolovali, takže možná bychom měli tam něco napsat o tom, že je třeba kontrolovat potom eh, ty finanční prostředky, které se budou dávat Turecku, aby pomáhali těm slabým skupinám a i se hovoří o tom, že Turecko nakupuje ropu od ISIS, a, takže my bychom měli kontrolovat i to, jak tam žijí, eh, spravují ty tábory, zdali se tam eh, do, mm, dodržují lidská práva, aby to nezůstalo jenom na papíře. Děkuji, kolega Petr Des. Děkuji, pane předsedo. Navzdory velkému úsilí paní zpravodajky návrh usnesení Evropského parlamentu zpráva k Turecku je velice rozporuplná. Na jedné straně tady uznáváme, že Turecko vzhledem ke vstupu do EU neudělalo žádný velký pokrok a na druhé straně se ale snažíme oddělit otázku Kypru od této tematiky. Otázka Kypru neznamená konflikt mezi Kyprem, ale jednalo se o invazi před 42 lety Turecko obsadilo velkou část ostrova, tedy přesně za to 37%, a problém nelze vyřešit tak, že budeme hledat řešení dvou států. To není žádné eh, řešení, tím by se eh, zlikvidovala Kyperská republika eh, je nutné, aby se stáhla turecká vojska a aby došlo ke sjednocení ostrova. Já jsem velice skeptický. Sice tu hovoříme o eh, iní prezidenta se a jde tu o zavedení eh, úředního jazyka, zavedení turečtiny eh, to, pokud se Turecko nestane členem, tak by to nešlo. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych se připojit kolegům a velice poblahopřát paní Piriza velice dobrou zprávu. Také stílím některé pochybnosti, které zde zastěly ohledně svobody eh, projevu a také eh, zatčení eh, novinářů a postupů vůči obyvatelstvu na jeho východě hodnocení musíme mnohem více opírat o skutečnosti. Já jsem byla členkou oficiální delegace do Turecka a chtěla bych se s vámi podělit o některé poznatky. Je to otevření kapitol a nyní je opravdu na čase, abychom je zahájili. Ty kapitoly, které byly dočasně zamrzlé, proč Turecko je hnací silou eh, a my si přejeme, aby Turecko přijalo tyto reformy, aby tam byl dobře fungující eh, soudní systém. Eh, na to si nejvíce stěžujeme. Měli bychom tedy otevřít kapitolu 23 a 24. To bude největší, nejlepší odpovědí na naše obavy. A co se týče akčního plánu. Chtěla bych eh, objasnit některé věci. Eh, z těch 3 miliard, které jsme přislíbili, eh, a ještě jsme je vyplatili, nedostane Turecko ani jediné euro. To je určeno pro uprchlíky. To Turecko vytvořilo velice dobré právní základy pro ochranu uprchlíků. 2,5 milionu Syřanů třeba půl, 350 eh, tisíc nesyřanů a oni nás učí toleranci. Eh, eh, my se dohadujeme v Evropě o malém počtu uprchlíků, ale Marine Le Pen byla v Turecku tam je e, vláda, která byla řádně zvolena. Pokud tedy mohu dále vystoupit, my Turecku říkáme, že má zavřít hranice s Řeckem, ale má otevřít hranice se Sýrií. To znamená, že musí přijmout kromě těch milionů, které přijímají a které jsou v 25 eh, táborech eh, další. Dovedete si představit, to je čtyřnásobek eh, toto měřítko. Není to perfektní řešení, ale je to obrovské množství. Já hned skončím především. Eh, přerušili mě je na čase, abychom hovořili o faktech, abychom spolupracovali s Tureckem, abychom eh, je jenom eh, nekritizovali. Pan Vavrines, já se omlouvám, omlouvám se, pan Lamstorf. převzal jste předsednictví. Tínový zpravodaj musí dodržet dva minuty. Já samozřejmě s vámi souhlasím, ale pokud eh, eh, řídíte schůzi, tak eh, musíme dodržet čas. Děkuji, pan Mavridas. Děkuji děkuji, že budu mít také své dvě minuty. Budu hovořit o faktech. A když hovoříme o faktech, chtěl bych říci, že tato zpráva se týká e, přístupu Turecka do EU. Netýká se to o e, žádného vyjednávání o Kypru. Když se na to podíváme z tohoto pohledu, pak se domnívám, že musíme e, návrh iniciativy pochválit, protože to již ukazuje, ukazuje výsledky, ale mám dvě hlavní výhrady. Za prvé, pokud vidíme, že dochází k obecnému zhoršování právního státu a e, dodržování lidských práv v Turecku, potom to znamená, že tu politiku, kterou jsme sledovali tím, že jsme otevírali stále více kapitol, e, není úspěšná. Vidíme tu nějakou alternativu, e, můžeme e, nějak pomoci Kurdům, a co se týče Kypru tomto eh, výboru nebo v EU o tom nejednáme, ale otázka Kypru je opravdu relevantní v diskuzi o vstupu Turecka, protože eh, Kypr je členem EU. Než bychom tedy nejprve zajistili eh, ty principy a hodnoty Evropské unie, a to je má poslední připomínka, než pozveme pana Heider, Musíme se postarat o to, abychom nalezli řešení Kypru na základě lidských práv. Děkuji. Já tedy mám dojem, že Evropský parlament a Evropská unie se mílí, co se týče situace eh, při jednání o Kypru. Já proto nemohu akceptovat abychom objektivně od kolegyň a kolegů eh, slyšeli vylíčenou situaci. Chtěla bych upozornit na to, že by se tedy odstranila Kyperská republika, že by vznikl jenom ostrov Kypr, tak to tedy nebude existovat Kyperská republika a dále k řešení, o které usiluje Turecko. Uh, a které se tedy blíží. K tomu se musíme vyjádřit. Budeme tedy akceptovat, eh, že nebude existovat Kyperská republika, budeme akceptovat muslimský stát uvnitř EU a ty návrhy, které se předkládají, nejsou přijatelné, protože jde o likvidaci lidských práv a to není v souvislosti s evropským AKY. Proto Právě proto nemůžeme akceptovat takovéto pseudoinformace, které tu zaznívají. Já bych se chtěla také vyjádřit ke Kypru eh, řešení. To přece není úkolem Evropského parlamentu, abychom si zde kladli takovéto otázky. Jde o eh, respektování lidských práv a o uplatňování evropského aky. Pan Padakis. Děkuji, pane předsedo. Jaká je realita? Eh, do velké míry je to reflektováno ve zprávě kolegyně. Jaká je eh, role Turecka vytvářet problémy neustále? Dokonce hm, především bombardovali kurdské pozice, protože Mm, kurdové dobili místa, lokality, které po dlouhou dobu okupoval ISIS, takže kurdové nesmí se vůbec vyjadřovat a navíc eh, to je úplná genocida na kurdech. Na to zapomínáme. Zapomínáme na jejich roli, to znamená vytvářejí problémy i v Syrii a ještě navíc mm, jednají z ISIS. Také i máme stovky obětí eh, v Egejském moři kvůli pašerákům, Turkům. A zde problém Kypru by se měl řešit podle hodnot EU, podle našich aky. To my musíme zajistit. Také hovoříme o otevření nových eh, koridorů přes hranice. No neměli bychom zmiňovat vůbec hranice. Pan, mm, ano, samozřejmě my nemůžeme vůbec tady v Evropském parlamentu diskutovat o tom, že by se snad s Tureckem otevřely nějaké vyjednávací eh, kapitoly, pokud nesplní protokole. A e, navíc Turecko neuznává jednoho, člen, jednoho člena Evropské unie. A takže já chci se vás zeptat, kdo z vás, pokud je, vaše země by nebyla uznána Tureckem, akceptovali byste uh, Eh, tak podporovat Turecko a jeho přistoupení k EU, kdyby eh, Turecko neuznalo vaší zemi. My, eh, jsme, my nemůžeme otevřít vyjednávací kapitoly s Tureckem, pokud Turecko nebude respektovat protokol a pokud neuzná naší zemi. Já jsem začal později, takže prosím, počítejte řádně můj čas. Neměříte ho řádně. Takže mm, zde máme přece mm, námořní právo, to je také naše aky a Turecko nemůže poprušovat námořní právo a teritoriální vody Řecka a Kypru nemluví o e, vzdušném pro, e, prostoru. A mm, i Turecko je to, co způsobilo invazi a okupaci a poslalo tam k nám vojáky a okupuje Kypr. A, takže nemůžeme, nebo já požaduji, aby e, i Řecko přispělo k tomuto řešení našeho problému. A nakonec hranice Kypru. No, na Kypru nejsou hranice, přece to je, e, e, to je, to je demarkační čára. to je, to, je rozděl, to je čára, která rozděluje naši zemi na dvě. Děkuji. A poslední řečník, pan Čeza. Takže já také chci poděkovat kolegyni Pir. Já jsem velice rychle si to přečetla jenom ráno až, takže bohužel. Eh, ale eh, buďme realisté, abychom mohli vůbec mluvit o hm, kup Kyprech, Kurdech, porušování zušného prostoru a tak dále. Takže asi eh, jako první náš akt by mělo být, že musíme respektovat závazky vůči Turkům. My jsme jim slibili 3 miliardy euro jako pomoc eh, při zvládání eh, těch táborů, kde mají 2,5 milionu lidí, takže pokud my nebudeme respektovat eh, naše závazky, tak to pro nás bude apokalyptické my se musíme snažit eh, respektovat především závazky, které jsme na sebe vzali, my jednotlivé státy a EU, a potom objektivně samozřejmě musíme mm, mm, musíme tedy mm, eh, Eh, požadovat, aby i oni eh, rezantně tedy eh, po nich žádat, aby respektovali tedy své závazky a práva Kurdů a slušný prostor. Děkuji za. Máme tady se Mortna za komisi, prosím, komplikovaná záležitost. Děkuji, pane předsedo. Já chci velice, velice uvítat ze úsilí paní zpravodajky, která v podstatě tam postihla ty hlavní problémy našich vztahů s Tureckem. A Ona tam, mm, eh, mm, tato eh, zpráva je v souladu i s hodnocením komise mm, i eh, s naší zprávou z roku 2015, která se týká rozšíření o Turecko. Takže za prvé chci zdůraznit, že uprchlická krize neznamená, že bychom měli pouze tedy tím, pod, tím jak si tomu podřadit celý náš vztah s Tureckem. Ne, je třeba, abychom eh, opět eh, tedy ten eh, vztah tedy Eh, oživili a společně spolupracovali, poněvadž máme společné globální výzvy. Teď pokud jde o další mm, body z diskuze, jenom abych zareagoval na to, co řekl mm, pan Lambsdorff, který se týká no, eh, to hodnocení ze strany komise. Ano, v minulém roce my jsme také naslouchali této debatě a my jsme tento rok nové, eh, adaptovali naši metodiku, mm, tak abychom mohli jasně vyhodnocovat, jak je na tom potom ta kandidátská země na své cestě do EU. Máme velice detailní vyhodnocení, metodiku vyhodnocení pokroku, respektive nedostatku pokroku za poslední léta. Když další body chci zúraznit, že pokud je o ten společný akční plán, zde Turecko eh, přijalo celou řadu významných kroků k jeho implementaci, například eh, Syrové, eh, Syřané dostali dočasnou ochranu, přístup na trh práce, také i Eh, eh, zde mm, tedy víza pro ty, kteří cestují tedy po moři a mm, letecky do Turecka. Samozřejmě nedošlo k velké redukci sice, ale určitě se to snížilo a mm, i mm, ta, tři, ty 3 miliardy, ta částka má být, určen, má být určena pomoci uprchlíkům v Turecku a to má být v podstatě i taková, eh, takový faktor, to mít takový pákový efekt, tak aby dostali třeba přístup jejich dětí do škol a podobně. Dále Eh, obava parlamentu ohledně vývoje za posledních 12 měsíců, základní svobody, právní stát, eh, nezávislost soudnictví, oddělení mocí, mm, eh, potom nedostatky v legislativě proti terorismu, omezování svobod i mm, mm, turečtí, tureč, turecká akademická sféra podepsala deklaraci i e, zde, e, to jsme vzali velice vážně, nemluvě o tom, že ti dva e, známí novináři, kteří jsou tedy zadržováni po dlouhou dobu a rozhodnutí státního zásobce je tedy porušením mm, jejich práv. Takže my, mm, právní stát a lidská práva, to jsou základní hodnoty, o které se opírá EU a které jsou centrální pro proces přistupování a takže Eh, kapitoly 23 a 24, podle mě to by potom nastínilo jasnou cestu reform pro Turecka a určitě by to i eh, bylo takovou podporou pro Turecko, aby udělalo tu práci, kterou musí udělat v této oblasti. Děkuji ještě poslední poznámky Katy, naše zpravodajka. Děkuji, pane předsedo, já chci poděkovat všem kolegům a komisi za řadu poznámek. Ono těch otázek nebylo zase tolik, ale jenom eh, velice rychle. Samozřejmě Eh, jak bylo řečeno, musíme mm, aktualizovat ten nedávný vývoj. Ano, mm, eh, potom, potom některé věci skutečně ty nejsou ve zprávě, nejsou, poněvadž já si nemyslím, že je dobré asi o nich hovořit, ale eh, nebo protože zpráva je mm, omezena počtem slov a tak to je, takže já bych chtěla na vás apelovat na kolegy a stínové, aby se snažili trochu skoordinovat své pozměňovací návrhy tak, aby se to urychlilo, bylo to rychlejší než v minulém roce. A teď, pokud jde, pan Lansdorf také říkal, že ano, pokud jde o tu analýzu, tak hm, je zde docela schoda mezi politickými frakcemi, ale nelíbí se mi, že i extrém, nevím, hm, slyším i od extrémní pravice, pravice, že se jim líbí ta zpráva, tak nevím, co k tomu mám říci. A potom, ano, e, turečtina není oficiálním jazykem Kypru, to je fakt, to je pravda. A potom kolegyně Koraca Bild ano, já souhlasím, že je třeba otevřít tu kapitolu ještě dříve, ale také se můžeme dohodnout, že důvod, proč my chceme oživit ten proces, tak ty eh, eh, eh, důvody jsou jiné. To by se nemělo propojovat s procesem přistupování, i když souhlasíme, že ty kapitoly již měly být otevřeny před dlouhou dobou. Potom no, paní Somer, EPP a pan Lambsdorff, uprchlíci a i zelení o tom mluvili stejně. Je zde hm, obecná dohoda že my eh, tedy eh, často tedy ukazujeme prstem na, uprch, na Turecko, pokud jde o uprchlíky, ale já myslím, že i Evropská unie musí plnit eh, to, co má. Již měsíce se bojovalo za ty tři miliardy v radě a ještě nic nebylo převedeno turecké vládě. A ani i my tedy jsme neudělali to, co jsme měli, pokud jde o ty bezpečné koridory pro uprchlíky. V určitých oblastech eh, zde dochází spíše k takovému hm, ústupu, poklesu a je třeba, aby se politické skupiny dohodly, že je třeba eh, posílit hm, naši podporu Turecku, pokud jde o uprchlíky, protože za to je třeba jim děkovat. Děkuji a hm, těším se na spolupráci s kolegy v příštích dnech a měsících. 23. únor 12 hodin to je eh, deadline pro pozměňovací návrhy a 15. Eh, březen budeme hovořit o zprávě celé. Takže teď máme zprávu o Černé hoře. Charles Tenok, máte slovo. Nahora. Okay, well, thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Rok 2016 je velice důležitý politicky vzato pro Černou horu. E, tam se teď slaví desáté výročí nezávislosti a ta země se připravuje na parlamentní volby. A také probíhají důležitá jednání, co se týká potenciálního přistoupení k NATO v důsledku pozvání do aliance v loňském roce. Poté, eh, co eh, byla schválena důvěra vládě premiéra Čuganoviče, teď se hovoří o nové koaliční vládě a jde o sestavení vlády napříč politickým spektrem. Já jako zpravodaj pro Černou horu vítám, promiňte Charlesy, buďte laskavě ticho a kdo odcházíte, odcházejte potichu. Respektujte, co projednáváme laskavě. Já jako zpravodaj, pokračuje pan Tenok, vítám tato jednání a jsem optimistický, že budou završeny, výsle, eh, završeny pragmatickou odpovědí, eh, od, eh, která zajistí, zajistí svobodné volby do budoucna. Zejména řešíme otázku registrace voličů a státních prostředků využitých ve volební kampani. Jsem přesvědčen, že nabízení ministerských portfolií členům opozice, například v oblastech financí, vnitra, práce a sociálního blahobytu a zemědělství, stejně jako eh, seniorní pozice místo premiéra ukazuje dobrou vůli vlády spolupracovat s opozičními stranami a řešit i jejich obavy. V širším kontextu Černá hora i nadále postupuje dobře, eh, otevřela 22 kapitol, eh, rok 2016, v roce 2016 otevřeme další dvě a provizorně uzavřeme snad některé z těch již otevřených. Eh, jak říká zpráva komise i návrh usnesení, korupce a organizovaný zločin jsou zde i nadále problém, situace se zlepšuje, a e, Černá hora je na dobré cestě. Objevuje se stále více obvinění e, vůči osobám e, korumpovaným na vysoké úrovni a práce prokurátora se dobře zavádí, což je chvalihodné. 1. ledna letošního roku byla spuštěna protikorupční agentura, což ukazuje na odhodlání státu věnovat více prostředků na boj s těmito problémy. A je to také závazek ty problémy řešit plně a je dobře, že toto je důležitou vládní prioritou. E, objevují se určité obavy, co se týká kapacit této instituce, co do financování a disponibilních prostředků. Samozřejmě ty věci je potřeba řešit, ale je potřeba si uvědomovat finanční omezení malých zemí, jako je Černá hora, které se musí snažit ještě více tyto věci ufinancovat. Jak jsem zmínil, probíhají jednání Eh, týkající se přistoupení Černé hory do NATO. Černá hora je skvělým příkladem, že harmonizuje zahraniční politiku s Evropskou unii a jejími členskými státy a jasně ukazuje pokoru kompetentně interagovat s partnery v takovýchto otázkách. Plně se harmonizuje s, se sankčním programem Evropské unie proti Rusku bez ohledu na hospodářské propojení s touto zemí a bez ohledu na výrazný tlak z Moskvy a spolupracuje s Evropskou uní velice úzce v boji proti mezinárodnímu terorismu. V nastávajícím roce se bude hovořit o referendu členství v NATO. Má pozice je jasná, já jsem přesvědčen, že toto je interní otázka pro Černou horu a ne něco, v čem bychom měli intervenovat my jako EU. Nicméně měli bychom si uvědomovat širší kontext této debaty a vnější vlivy, které se zde objevují. Sečteno a potrženo, návrh usnesení mě potěšil. Jsem rád, že e, pracujeme konstruktivně v tomto výboru napříč všemi frakcemi a jsme schopni se dohodnout na všech kompromisních pozměňovacích návrzích Černá hora. I nadále je úspěšný příběh ze západního Balkánu a já bych chtěla, aby naše usnesení toto reflektovalo. Děkuji vám. Děkuji Charlesi za toto vysvětlení a za odvedenou práci společně se stínovými zpravodaji. Máme spoždění, a tak prosím všechny kolegy, aby, kteří budou mluvit, a toto je druhé projednávání, aby hovořili pouze jednu minutu jako první pan Kovač. Děkuji. Blahopřeji panu Tanokovi ke konstruktivnímu přístupu při vyjednávání kompromisu. Během první rozpravy jsem e, zmínil že e, Černá hora je úspěšný příběh západního Balkánu, nicméně rozvoj za poslední měsíce, protesty, násilí v ulicích nám připomíná, že žádný úspěch není navždy. Je potřeba e, pečlivě sledovat další vývoj v této zemi a zajistit, že budou respektována demokratická práva. Jsem přesvědčen, že nejdůležitější je snad kompromis dvě, kdy e, bereme na vědomí zamítnutí toho hlasování o nedůvěře. A e, uvádíme, že jakékoliv protesty musí být mírumilovné a e, že úřady musí vyšetřit veškeré eh, výskyty násilí. Rád bych rovněž zdůraznil, že si děláme starosti o kapacity úřadu ombudsmana, co se týká řešení stížností a té specializované vládní agentury. Jak pan Tenok řekl, jsou zde dva důležité body. Je potřeba eh, odsuzovat snahy o vyvíjení vnějšího tlaku eh, v souvislosti s, přistoupením, s možným přistoupením Černé hory do NATO a je potřeba podpořit ostatní země západního Balkánu, aby se řídili příkladem Černé hory, co se týká harmonizace zahraniční politiky s politikou EU. Ano, jsem si jist, že v Bělehrade poslouchají. Pan Androlakis Eh, jménem mimo jiné také Analýze Doc, předsedkyně delegace. Děkuji. Paní Doc tu není a já vám přečtu její prohlášení. Tato zpráva v zásadní chvíli eh, vzhledem k tomu, že se v Černé hoře budou konat později v letošním roce volby, eh, je potřeba zajistit, aby tyto volby proběhly bez jakýchkoliv pochybností, a nebo neschod ohledně volebního procesu jako takového. V rámci toho je potřeba zajistit implementaci nového volebního zákoníku. Je potřeba přeskoumat volební systém ještě před volbami a měl by být i během voleb dostatečně flexibilní a e, funkční. Ty volby budou odvislé od transparentnosti a proto je důležité, aby všechny černohorské strany pracovaly na implementaci tohoto práva. Chci poděkovat zpravodaji a stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci při tvorbě této zprávy. Co se týká kompromisu 11, potřebujeme vyvážený přístup. To je velice důležité, ale je potřeba zajistit, aby občané mohli požívat bezpečných produktů, a aby zaměstnanci měli bezpečná pracovní místa. Odstavec 19 se týká násilí páchaného na ženách. Promiňte, je to psaný text od paní Dorc, já si to nemůžu převymyslet a zkrátit to. Ano, ale nemusíte to číst celé. No, ehm, tak to tady jenom dokončím. Hovoří se o násilí páchaném na ženách, přístupu žen na trh práce, participace žen v parlamentu, a nakonec se hovoří také o oblasti Solany a biodiverzitě. Já bych kromě těchto bodů paní Doc chtěl poděkovat panu Tenokovi za kompromisní návrhy. Černá hora eh, dobře postupuje a může být i příkladem pro ostatní státy západního Balkánu. Bylo by nespravedlivé, aby tato období politické nestability smazalo dosažené pokroky. Je potřeba nadále zdůrazňovat právní stát a boj s korupcí. Nakonec mi dovolte ještě zdůraznit, že jsou důležitá také sociální práva v procesu přistoupení, stejně jako u ostatních států západního Balkánu. A nakonec jsem přesvědčen, že eh, členové výboru by měli eh, hlasovat pro ten dodatek kompromisu 11, co se týká přístupu produktů na trh. A eh, také i daňový systém je velice důležitý. Ano, já jsem vám dal trochu víc času, protože jste mluvil jménem paní Doc, ale dámy a pánové, čas dochází. Pan Radoš, jedna minuta. Děkuji. I já chci poděkovat panu Tenokovi za skvělou zprávu a za skvělou spolupráci eh, při přípravě pozměňovacích návrhů. Černá hora je na dobré cestě v procesu integrace a proto je důležité, aby Černá hora byla příkladem pro ostatní sousední státy, to znamená Kosovo, které se nachází ve velmi rané fázi přístupových jednání a pro Bosnu a Hercegovinu, e, která podala svou přihlášku právě včera. Práva menšin, svoboda médií, boj s korupcí, e, organizace občanské společnosti, to jsou všechno důležitá témata, která zcela správně v té zprávě zaznívají. Ta zpráva v této fázi přístupových jednání musí být vždy velmi věcná. A proto je právě tato zpráva tak dobrá. Jsem rád, že zpravodaj zmínil politickou situaci v zemi. Doufám, že tenze se zmenší po volbách. Liberálové toto podpoří. Děkuji, Jozo, paní Luňáček. Děkuji, pane předsedo. Já chci jménem Zelených EFA poděkovat panu Tenokovi za velice dobrá vyjednávání o kompromisech a za přijetí celé řady našich pozměňovacích návrhů. Například v oblasti médií a toho vyšetřovacího výboru nebo té vyšetřovací komise, kde sedí více než 50 prokurátorů a policistů. My si myslíme, a pan Tenok to akceptoval, že toto není úplně života schopné, pakliže tento orgán má řešit, jak se nakládá s médií a celá řada dalších věcí, které jsme do toho přidali my. A také ten obecnější aspekt eh, vodních elektráren, protože eh, Černá hora, jak se říká v její ústavě, je ekologická země. Z našeho úhlu pohledu, z úhlu pohledu celé řady nevládních organizací, a už končím, to takto nevnímají. Takže to ještě možná budeme muset pozměnit. Co se týká NATO, myslíme si, že by mělo proběhnout při nejmenším referendum. Myslím, že jsme se shodli, pane Tenoku, že se zaměříme na ten proces dialogu, eh, který momentálně probíhá po té, co bylo zamítnuto to hlasování o nedůvěře. A jedna opoziční strana navrhla dialog o určitých principech, aby se zjistilo, zda opozice nebo alespoň její část mohla jít do vlády. To bude tento týden pokračovat. A to, je, to jsou důležité věci, pane předsedo. Um, a doufejme, že ještě před hlasováním ve výboru příští týden bychom to mohli ještě prodiskutovat. Děkuji. Fabio, jedna minuta. Grazie mille. Ringrazio anch'io il collega Tannock. Já chci poděkovat kolegovi Tanokovi za vynikající práci. Eh, je to země, kterou on sleduje již dlouho, má velké zkušenosti. Určitě Eh, musíme zde všechno podpořit jako nutnost reformy veřejné zprávy a především nedostatečné eh, sankce vůči zločineckým organizacím. Je třeba i zdůrazně důležitost preventivní konfiskace. Je to nástroj, který fungoval dobře v mé zemi, tedy v Itálii, v boji proti mafii. Je třeba neopomenout i fakt, že menšiny, i včetně tedy a škály tedy eh, těch, co eh, eh, podléhají podlehají tedy diskriminacím na Balkáně a možná mm, asi i mm, možná bychom neměli tak nadšeně vítat vstup Černé hory do NATO, i protože Mm, zde eh, mm, je třeba to vidět v kontextu geopolitických tenzí a potom i eh, mm, problém Jaderského moře a tady my v Itálii vedeme tedy velkou kampaň, která se týká právě znečišťování eh, Jaderského moře. Děkuji a další kolega Loise. Se obravnávamo tři države kandidátky a Černogoro. Děkuji. Děkuji. Albánie, Černá hora a Firom, Bosna, tedy Al- mm, země, které eh, mm, se ucházejí o členství. Eh, eh, zde Tanok hovoří o dobrých věcech na adresu Černé hory, takže zde je třeba mm, za to poblaho, k tomu poblahopřát Černé hoře. Jsem rád, že některé body zde mm, eh, on kvituje jako pokrok ve srovnání s minulým rokem, jako třeba boj proti korupci. Je třeba skonstatovat, že eh, zde ale existuje zatím dost velká asymetrie, zde ještě čeká velká práce, zde podle zemí máme různý status, který dáváme těmto různým zemím a eh, mm, mm, to by nás mělo zneklidňovat. Chtěl bych tak, abychom mm, přistupovali komplexněji ke všem v celém regionu. Andrej, pozdravím izvěště gospodina Tanoka kao iscrpaný uravnotežen dokument, který jasno sažíma. Děkuji mnohokrát. Zpráva eh, pana Tonka velice jasně schrnuje oblasti, ve kterých Černá hora dosáhla pokroku, ale zdůrazňuje také problémy, jako je například korupce. Ten postup je dobře vidět, 22 otevřených kapitol, což jasně ukazuje, že Černá hora se posouvá vpřed. Chci také poblahopřát Černé hoře k tomu pozvání připojit se k NATO. Před 25 lety z této oblasti eh, došlo k útoku na Chorvatsko ale dnes tyto problémy můžeme společně s novými partnery řešit. Je zde ještě několik málo problémů, jako například otázka hranic s Chorvatskem, kompenzace za, váleč, za válečné období a tak dále. Černá hora bude muset vyřešit celou řadu věcí a bude se muset harmonizovat s aký EU. Proto je důležité trvat na reformách. To samozřejmě ovlivní i vztahy vlády a opozice. Děkuji, Dirk Lange z komise. Děkuji. Chci jenom velice stručně zmínit iniciativu předsedy parlamentu Krivo Kapiče eh, snahu překonat politickou krizi v Černohorském parlamentu. On v prosinci zahájil politický dialog, kterého se účastní všechny politické strany, kromě EEF. Na základě tohoto pozvání předsedy parlamentu se účastní těchto zasedání i šéf naší delegace jako pozorovatel a jeho hodnocení situace je takové, že ten dialog probíhá v konstruktivní atmosféře zdá se, že účastníci jsou odhodláni vyřešit stávající patovou situaci. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, je hlasování o důvěře 27. ledna, které eh, vláda pana premiéra Džokanoviče vyhrála. Je potřeba uznat také, že eh, premiér nabídl opozici pět ministerských křesel aby zajistil podporu své vládě. Takže za poslední tři týdny tady vidíme eh, takové jakési intenzivní diskuse s opozicí, která navrhuje protinávrhy rozšíření eh, principu sdílení moci, například eh, i na organizace jako vysílací společnost nebo jiné státem vlastněné podniky. Tato diskuse momentálně probíhá a pokud my víme, tak 19. února, to znamená do pátku, by mělo padnout i rozhodnutí. Takže až budete hlasovat o své zprávě, budete toho asi vědět více. Další věc je, že komisař Hán se eh, v rámci Mnichovské konference s panem Žukanovičem setkal, poblahopřál mu k pozvání Černé hory do NATO, to proběhlo v prosinci, ale dodal také, že Černá hora teď vstupuje do rozhodující fáze, co se týká právního státu. Evropská unie musí podle kapitol 23 a 24 vidět důkazy o e, soustavném vynucování práva, a Evropská unie také bude řešit situaci právního státu v situaci, kdy se Černá hora bude přidávat k NATO, pokud eh, tak učiní. Děkuji Dirku, děkuji Charlesi za další skvělou zprávu o Černé hoře. Myslím si, že dvojí detailní diskuse stačí. Konstatujeme, že Černá hora je nejdále na cestě do EU ze zemí západního Balkánu a může být modelem pro další státy. Hlasovat se bude příští týden 23. na plénu pak v březnu. Teď se dostáváme na, k poslednímu bodu na pořadu jednání pro dnešní dopoledne, opět v časové tísni. Makedonie, Ivo Weigl se této problematice věnoval. Je to komplexní země vzhledem k domácímu vývoji a vzhledem k celkovému kontextu uprchlické krize. Ivo, prosím, podejte nám informace o tom, čeho jste dosáhli v kompromisech gospodine předsedávající. Děkuji, pane předsedo. Ano, ano, chtěl bych začít krátkou připomenkou na adresu pana eh, předsedy. Jak vedete dnešní schůzi? To je správné vést schůzi tak, aby se mohla rozvinout normální demokratická diskuze. Děkuji vám za to. Jak eh, již eh, mnohokrát zaznělo, nachází se Makedonie na politické křižovatce. A tato zpráva nemůže postihnout v celé komplexitě problematiku tohoto státu. Zpráva pouze vyzdvihuje naléhavé téma a to, že parlament musí být vstřícný vůči evropské perspektivě Makedonie, ale Makedonie musí učinit mnohem více, aby se tato perspektiva uskutečnila. Makedonie dnes stojí před rozhodnutím, zda eh, ty politické strany, které eh, podepsaly dohodu z Brežina, eh, přistoupí k jejímu uskutečňování, protože tato zpráva představuje z hlediska další evropské perspektivy a zahájení jednání o vstupu určitou podmínku a to naplňování dohody s Brezina, to znamená dalekosáhlé hospodářské, společenské reformy, reformy eh, ve smyslu eh, svobody médií a eh, zajištění práv menšin, jako celá řada dalších otázek, o kterých ještě dlouho hovoříme. 20. září má padnout rozhodnutí rozhodnutí o, o hodnocení ze strany EU i USA, zda byly vytvořeny takové podmínky, aby volby, které se budou konat 24. dubna tohoto roku, eh, budou probíhat tak, jak bylo v dohodě z Brezína stanoveno. Je ještě dostatek času, který umožní dodržení tohoto závazku a znamená to také, aby byly řádně sestaveny kandidátky a také to znamená, aby v tomto procesu hrály svou správnou roli i média. A státní zastupitelství, které skonstatovaly určité nedostatky, jako ta odposlechová aféra musí konat. Chtěl bych poděkovat všem kolegům a kolegyním, kteří k tomu přispěli svými pozměňovacími návrhy. Děkuji stínovým zpravodajům a očekávám, že i v budoucnosti, v budoucnosti bude naše práce probíhat eh, tak konstruktivně. Děkuji a dám slovo panu Petelemu. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poblahopřát zpravodaji Vovajklovi i stínovým zpravodajům za eh, kontinuitu podávání zpráv, protože tento zpráv se v tomto roce musí zabývat ještě dalším prvkem, a to je politická krize, v důsledku níž eh, se změnily politické perspektivy, co se týče naplňování dohody z Brezina. Doufejme, že podstatní aktéři obstojí v tomto testu ve prospěch země. Děkuji vám. Děkuji a nyní má slovo stínový zpravodaj za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, řekl, že to je opravdu konstruktivní zpráva a EPP přístup zpravodaje podporuje, eh, protože se zpráva dívá do budoucnosti a současně uvádí eh, určité nedostatky i problémy. Je tedy důležité vypracovat dobře vyvážnou zprávu, která bude uznávat, eh, čeho dosáhla Makedonie, jaké reformy provedla, ale také upozorní na současné problémy. Zásadní je, že bychom neměli používat žádné eh, důvody k zabránění jednání, protože je možné úspěšně vyřešit některé problémy mezi členskými státy EU. Nadcházející volby na základě dohody, které bylo dosaženo za eh, přínosu členských států EU i parlamentu, eh, připraví tedy důležitý registr voličů a je obě strany prokážou svou ochotu a schopnost eh, politické kultury. A dále bych chtěl uznat také velice konstruktivní přístup kolegy eh, Weigla a EPP e také kompromisy podporuje. Děkuji, Richard. Já vám velice děkuji. A e, jako stídový zpravodaj se naší skupinu bych chtěl poděkovat za skvělou eh, spolupráci s panem Vajklem, ale i s eh, stínovými zpravodají ze další skupiny. Eh, tři věci. Za prvé, co se týče této zprávy, má skupina se rozhodla, že bychom Eh, se měli eh, co nejvíce držet závěru rady z letošního roku. Mnozí eh, lidé to budou interpretovat, jak se k tomu jako parlament vyjadřujeme, ale my se domníváme, že to je důležitá doba a proto říkáme, že podstatný pokrok v reformách dodržování ty, té dohody z Brezina tak jak to vyjádřil pan Weikl v kompromisech. A za druhé, eh, nadcházející eh, eh, volby. Pokud se nic jiného nesmění, tak to nemá velký smysl. My voláme po krátkodobých zásadních změnách zapojetí médií a pokud volby by měly být opravdu spravedlivé a svobodné. A e, závěrem, pane předsedo, víme, že e, zvláštní prokurátor sleduje projevy politické korupce a volební podvody v této zemi. Neměli bychom podceňovat tuto závažnost této problematiky Děkuji Richard za EKR, pan Čambacký, stínový zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já vítám úsilí pana kolegy Vajkla a také e, zdravím stínového zpravodaje pana Tanoka. Podařilo se dosáhnout mnoha kompromisů k této zprávě. Klíčový význam má samozřejmě tato zpráva pro eh, evropskou eh, eh, vyhlídku Makedonie a je také důležité, aby jednoho dne se tato země stala součástí EU. Jistě je tu celá řada aspektů, které se neobjevily v této zprávě a to jsou práva občanů se spolčovat, politická práva a takovéto kompromisy se ve zprávě neobjevily. Doufám, že eh, v příštím roce v této oblasti dosáhneme ještě více pokroku. Paní Sakorafa, prosím. Děkuji. Chtěla bych ještě jednou upozornit na to, že Evropská komise a Evropský parlament posuzují vývoj vlastně negativně. Co se týče eh, kodaňských kritérií, tak ta nejsou jednoznačně plněna. A eh, plnění dohody také není jisté a opozice se nechce zúčastnit eh, voleb a že evropská diplomacie nebude úspěšná, ale chtěla bych ještě jednou upozornit na to, že je to velice důležité, že je to důležitá zpráva pro Makedonii. Já tady zjišťují značný pokrok nacionalismu a extremismu a tak eh, dopustíme, že nebude dodržováno mezinárodní právo a základní hodnoty dobrých sousedských vztahů budou pošlapány. Chtěla bych upozornit na to, že otázka na svou státu není jenom bilaterální otázkou a to je možné tedy řešit v rámci OSN v zájmu dobrých sousedských vztahů. Děkuji. Celá řada otázek, které jsem chtěl vznést, tu již zazněla. V prvé řadě bych chtěl poděkovat zpravodaji za velice dobře eh, vyváženou eh, zprávu, eh, která rozhodně nepatří k těm nejsnazším i když zpravidla váhám, kde bychom se měli odlišovat od závěru rady, ale v tomto konkrétním eh, případě se domníváme, že bychom se měli držet těchto eh, závěrů a eh, otázka, o které bych se chtěl zmínit, je otázka názvu. Já jsem byl velice trpělivý, eh, když jsme hovořili o předchozí právě o Turecku a vystupovali naši řečtí kolegové, ale toto je opravdu mezinárodní otázka a je eh, v rukou eh, Turecka to odmítnout. A to, to je opravdu otázka politické vůle. Já vím, že je to složité, ale měla by to být eh, politická eh, vůle, pokud si přejeme, aby Makedonie vstoupila do EU. Pan Petadios. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl se vyjádřit k tomu, jak je eh, vedena tato schůze. Já to podporuji, ale chtěla bych zdůraznit, že Makedonie ještě nesplňuje podmínky pro vstup do EU a že tu stále ještě existuje ten spor o v, e, a v mezinárodních vztazích e, otázka názvu hraje důležitou roli. Chtěl bych upozornit e, na to, že Eh, Spojené království bylo kdysi začleněno do EHS a eh, že Tajvan eh, také není uznáván Čínou. A kdysi bylo řečeno, že se západní část jmenuje Německo a východní část byla e, sovětská zóna nebo takzvaná NDR a nyní říkáme někdejší Jugoslávská republika Makedonie. A při Ukrajinově doktríně eh, se hrozilo s sankcemi těm, kteří budou eh, uznávat eh, tu východoněmeckou část. My tedy proto také říkáme Berlín, Braniborsko. Takže je třeba vyřešit toto téma, to není úkolem Řecka. Děkuji kolegovi Vajklovi za tu skvělou zprávu, kterou plně podporuji musíme pokládat Makedonii za kandidátskou zemi, která udělala největší pokrok při přizpůsobení se k evropskému AKI patří k pěti zemím v Evropě s největším hospodářským eh, růstem. Je to eh, země, která také úspěšně řeší otázky migrace od konce loňského roku. A je také třeba říci, že v současnosti Makedonie chrání evropské hranice, proto je třeba zahájit jednání eh, s Makedonií. Eh, vyzývám, abychom k tomu přistoupili a přitom jednávání je třeba řešit i bilaterální otázky, tak jak to udělalo Chorvatsko i Slovinsko a jak to bylo i v případě Srbska. Během vyjednávání je možné eh, vyřešit otevřené otázky s Kosovem. Volby, které se budou konat eh, v, v Dubnu, jsou důležité, důležité pro stabilitu země, pro uskutečnění reform a proto jsem pro všechny politické obce, aby se uskutečnily tyto volby. Děkuji. Děkuji, pane kolego, blahopřeji vám k eh, této dobré, vyvážné zprávě pro Makedonii to byla eh, eh, opravdu neklidná doba a Nyní se může tedy připravit na otevření kapitol a vyjednávání, ale současně se situace v zemi také zhoršila, proto je nutné, abychom zdůraznili, eh, aby někdy naši kolegové z parlamentu při tom vyjednávání pomohli. Eh, je tu velké nebezpečí, ale to může eh, být chronické nebezpečí a může se převalit i přes hranice je třeba, eh, aby sousední státy pomohly. Uprchlická krize ukázala, že Makedonie může hrát rozhodující roli. Je to malá eh, země s etnickými rozdíly, ale dostala se do eh, politicky turbulentní doby my musíme sledovat ty výtky, které se týkají korupce, probíhá tam vyšetřování, problémy vedou ke značnému rozkolu této země, proto je důležité uskutečnit takové reformy, aby se nepodkopala nedůvěra. Ano, Spojené království Velká Británie a Severní Irsko, ale eh, Velká Británie ne protože bychom byli great, ale protože eh, Británia major, tak nás nazývali římané a Británia minor, to je vedle hned, to je teda Británie, ale eh, to jaksi se nedotýká naší identity Británie. Je to vyvážená zpráva a já chci eh, poděkovat zpravodaji. Makedonie, eh, eh, pokud jde o přistupování, samozřejmě to je dost velká výzva, nestabilita a potom i masová migrace mm, ze Středomoří, to je další velký problém tam. Také chci uvítat snahu kolegy Kukana a Hovita a Weigla, tedy trojka která se snažila i usnadnit ty rozhovory, které vedly k <clears throat> dohodě z července a e, samozřejmě Mm, tato malá kontinentální země čelí velkým problémům korupce, organizovaný zločin a velice křehké vztahy s okolím, takže podle mě je třeba, aby Makedonie byla plně zakotvena v evropských strukturách a já souhlasím se všemi, kteří apelují na Řecko, řecké, tedy Helenskou republiku, aby zrušila své veto pro vyjednávání s Makedonií. Děkuji. To je jako encyklopedie názvu tady, takže ještě Loisa dvě věty a potom paní Teres Moran. Ano, to je spíš procedurální připomínka, protože dva z našich kolegové, op, z kolegů opět řekli, že Makedonie Firom neplní podmínky pro členství, ale já chci připomenout, že tady nehovoříme o podmínkách pro plnohodnotné členství, ale podmínkách pro zahájení vyjednávání. Tereza Moráno a poté komise ještě dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> My vítáme návrh usnesení eh, a zprávu o bývalé Jugoslávské republiky Makedonie. Je to vyvážené a je to v souladu se hlavními zjištěními z naší zprávy. Minulý rok byl poznamenán velkou politickou krizi v této zemi, eh, nejhorší od roku 2011, od roku, 2001, to jsou ty, ta publikace těch odposlechů a to nám ukázalo, jak je tam velká korupce a politické nátlaky se vyvíjí. Komise přijala dvou, takový dvojaký přístup. Za prvé politická dohoda mezi čtyřmi politickými představiteli a e, to bylo i díky komisaři Hánovi a díky úsilí tří členů Evropského parlamentu mm, Weigl, Kukan, Heigl, mm, Howitt a my toho velice si ceníme. Takže mm, mm, víme, že tam byly stanoveny určité limity, ale ty budou splněny později, jak to vypadá. A paralelně s, toho, s tím šlo i to, že je třeba řešit systémové problémy. Tady komise zveřejnila svůj dokument v červenci a hovoří o tom, že je třeba zrychlit reformy. A tento týden mm, po rozpuštění parlamentu 24. prosince ta komisař Hahn v součinnosti s USA a mm, vyjádří naše názory o tom, jak zajistit důvěryhodné eh, volby v Dubnu. Jak řekl pan Howitt, je to teď důležitější než kdy jindy, aby my jako instituce abychom vyslali jednotný signál všem stranám. A v souladu s naším balíčkem z listopadu ta komise bude nadále monitorovat, zdáli dochází k eh, konstantní implementaci dohody a zdáli E, i se plní reformní kroky, což je priorita a po volbách se k tomuto vrátíme a podáme další zprávu, jakmile nastane ta chvíle. Děkuji. Ivo, ještě pár slov závěrem. Ano, já bych chtěl poděkovat všem, kteří se zapojili do rozpravy a především chci připomenout, že situace je velice citlivá v Makedonii a vyžaduje si Mm, ještě eh, měsíce intenzivní práce a mm, intervenci komisaře Hána, jak se bylo řečeno. A podle mě je třeba vyjádřit podporu a uspokojení eh, eh, na adresu činnosti pana komisaře Hána. A závěrem chci poděkovat především kolegům z Řecka, našem parlamentu zde za konstruktivní přístup k diskuzi. Mm, Byla tady menší polemika, než jsme zvyklí. Výborně. Ne, že bychom nebyli polemičtí, ne, že bych řekl, že eh, zde existuje úplná schoda, to ne, ale podle mě tato Eh, diskuze dnes byla daleko lepší než v minulosti, tedy více kreativní, eh, tolerantní, takže chci poděkovat. Děkuji. Děkuji, kolego. A eh, já jsem velký přítel Makedonie, proto si myslím, že je třeba situaci tam stabilizovat. Teď po tele, politické krizi, tedy volby a poté zahájit jejich cestu směrem k EU. A včera, když jsme hovořili se diplomatickou službou, tak já jsem se ptal kolegu nebo kolegyně, která má na starosti tu zemi, zdali ví, která země 24. prosince 2000 podepsala smlouvu SAA, spolupráci. Víte, která? No ta země, která ještě nezahájila vyjednávání. Makedonie 16 let se to táhne. A my všichni, mm, mm, si myslím, eh, musíme se shodnout na tom i tady v parlamentu, že je to v zájmu všech otevřít vyjednávání. Chci poděkovat eh, panu Weiglovi a panu Petrlemovi, vedoucímu delegace. Tím jsme uzavřeli diskuzi a budeme pokračovat ve tři hodiny s předsedou Knesetu a hlasovat o zprávě o Makedonii budeme na přesnové plenárce.